Yeah. No dobrý. zde Cari colleghi, buonasera. Dobré odpoledne, milí kolegové. Budeme pokračovat naší schůzi a já tady vítám Wolfganga Gerce, místo předsedu ústavního výboru Národní rady Rakouska a má slovo vážený pan Gerstl. Čtyři minuty. des Europäischen Parlaments und der Nation Děkuji, vážení poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů, dámy a pánové, milé kolegyně a milí kolegové, děkuji za pozvání na toto eh, meziparlamentní setkání výboru a děkuji za možnost, že mohu vést tuto eh, část schůze jako místo předseda Ústavního výboru Národní rady. Mohu tedy o této situaci, o našem tématu informovat z perspektivy své instituce. Správně a smysluplná a korektní implementace evropského práva do národního práva je zásadní předpoklad pro funkčnost Evropské unie. Napojení unijního práva v užším slova smyslu a jejich aplikace, to provádějí eh, vlastně orgány členských států ve větší míře, v menší míře orgány EU. Proto členské státy nesou na tomto poli obzvláštní odpovědnost. Jaká je role Národního parlamentu? Jednak je důležité, aby národní parlamenty měly možnost před přijetím evropského práva Eh, jak si se zapojit do procesu a vyčerpat veškeré možnosti, které jsou zakotveny v Lisabonské smlouvě. V rakouské ústavě a také v jednacím řádu rakouského parlamentu byly v této souvislosti zakotveny některé nástroje, které posilují zapojení rakouského parlamentu do evropských záležitostí. Nejdůležitějším nástrojem, který má rakouský parlament k dispozici od té doby, kdy Rakousko vstoupilo do Unie v roce 95, je nástroj stanoviska, eh, mm, které se obrací na členy vlády a jeho závaznost je velice silná v mezinárodním srovnání. Pak je také možnost uzavřít odůvodněná stanoviska v rámci postupu ověřování subsidiarity. Posílení zásady subsidiarity je jedna z priorit rakouského předsednictví Evropské unie. Pomocí tohoto principu má být posíleno heslo našeho předsednictví Evropa, která chrání. Toto heslo má být rovněž aplikováno a tak se má vytvořit silnější a demokratičtější Evropská unie. Evropská unie musí nabízet řešení pro velké výzvy, jako je například migrace, bezpečnost, klimatické změny. A v otázkách, které jsou menšího charakteru, by se měla omezovat. To jsou ty otázky, kde členské státy či regiony mohou sami sami rozhodovat lépe než EU. Proto by mělo být eh, chráněno heslo Evropské unie jednotná v rozmanitosti. A mělo by se zohledňovat, a je třeba dodržovat evropské smlouvy. V oblastech, které jsou uh, velice obšírně regulovány, například otázky vnitřního trhu, by se měl klást větší důraz na efektivní implementaci a evaluaci, namísto toho, aby se vytrávřely další nové a nové předpisy a pravidla. Proto vítám eh, práci pracovní skupiny pro subsidiaritu a doufám, že jejich podněty budou převzány co možná nejrychleji. Mám tím na mysli zejména eh, prodloužení lhuty z 8 na 12 týdnů, to je ta lhuta pro stanovisko. V roce 2006 Evropská komise nabídla politický dialog, my se snažíme ho aplikovat. Evropský, rakouský parlament, který má dvě komory, Národní rada a Spolková rada, se takto snaží eh, vlastně zasílat evropským institucím takzvaná sdělení. A to nejenom Evropské komise, ale také Evropského parlamentu. Takto my jak si zprostředkováváme naše stanoviska k mnoha oblastem evropské politiky. V Rasovsku je důležité, že Spolková rada, to je takzvaná jak si jaksi na zemí. A tato komora velice bedlivě sleduje zásadu subsidiarity a požívá svých práv v této oblasti. Nástroj, který máme v praxi, má velice velkou politickou hodnotu a obě dvě komory našeho parlamentu, zejména komora zemí, pravidelně předkládá své postoje a stanoviska Evropskému parlamentu. Nad to se pravidelně vyměňujeme názory s dalšími národními parlamenty, například v Bruselu, když máme mm, setkání mezi parlamentního výboru, či Kozák mezi národní parlamentní grémie, které jeho poslední zasedání se týká, konalo ve Vídni minulý týden. Já velmi vítám tuto iniciativu Evropského parlamentu a doufám, že národní parlamenty budou čím dál tím ve větší míře zohledňovány Evropským eh, parlamentem jakožto rovnocení spolu zákonodárci. Také při vytváření Evropského báde práva. Rakouský parlament má tedy široké spektrum nástrojů, kde se tedy může zapojit do vytváření práva na evropské úrovni a náš parlament tohoto velice využívá. Co se týče evropských směrnic, Národní parlament má dodatečně právo spolu utvářet eh, manevrovací prostor pro členské státy, to jistě víte. Podle mne by bychom se měli držet vždy eh, subsidiarity a přiměřenosti směrnic více než eh, v minulé době. Tady bych rád zmínil projekt Gold Plating rakouské spolkové vlády. O co se jedná? Národní předpisy, eh, které jsou vlastně implementací evropského práva a které jak si ten či onen stát eh, přijal nad to právo a stěžují život občanů. Takovéto předpisy mají být odstraněny. Není možné, aby evropské normy byly nejenom dodrženy, ale aby se tam zaváděly současně s nimi ještě nějaké další věci, které Evropská unie tato úroveň neplánovala, například určité ohlašovací povinnosti či další povinnosti, ať už se to týká eh, podniků či financí a tak dále. Dále bych chtěl na závěr říci, že je důležité, aby parlamenty se mohly podívat na vytváření předpisu efektivním způsobem ještě předtím, než bude evropský eh, právní předpis přijat. To je pro mě základní kámen jak jsem říkal na začátku, eh, implementace evropského práva ve velké míře je v rukou eh, orgánu exekutivy členských států. Tedy pokud jde nám o zlepšení implementace, tak i toto spadá do národní úrovně, do úrovně vlády a národních parlamentů. Rakouský parlament v tomto má právo pouze všeobecné kontroly exekutivy, takže je to právo předkládat interpelace, také právo na vyšetřování. Na zasedání Národní rady se ovšem mohou e, diskutovat i aktuální témata. V rámci takovýchto aktuálních diskusí mohou u nás vystoupit i evropští poslanci, poslanci Evropského parlamentu, mohou hovořit, ale nemají hlasovací právo. Členové naší rakouské vlády mohou takto vysvětlovat eh, evropská témata Takto se to děje z pravidla vždy před mimořádnými samity. Co se týče odborných výborů, tam provádíme aktuální rozpravy o evropských tématech. Takovéto rozpravy si mohou pozvat odpovídajícího ministra rakouského, tento drží otázky a musí na ně zodpovědět. Před každým evropským summitem se u nás koná takzvaný hlavní evropský výbor – právní výbor EU, kterého se účastní šéf vlády a ministr zahraničí a odpovídají na otázky. A šéf vlády může také přijít být jaksi vázán určitým stanoviskem pro to či ono chování v rámci Evropské rady. Co se týče realizace evropských právních předpisů, ty se rovněž, eh, jejich realizace se rovněž pravidelně kontroluje. Takže já bych na závěr řekl, že národní parlamenty, které původně byly odpovědné pouze pro vnitrostátní oblast, nyní získaly roli kontrolního orgánu a orgánu, který se spolu podílí na vytváření legislativy, a to i evropské. To je velice důležitý s ohledem na možná, co možná nejlepší realizaci evropského práva. Děkuji vám proto velice za pozvání a těším se na diskusi s vámi. Bene, molte grazie, onorevole. Děkuji, děkuji mnohokrát panu Gerstovi. A teď bych chtěla říct ještě několik slov k tomuto tak důležitému tématu, kde dnes máme tady možnost tady získat zajímavé podněty pro naši práci. Zástupci národních parlamentů nám bez pochyby e, uvedou konkrétní příklady toho, jaké potíže mohou vznikat, když provádíme evropské předpisy v národních kontextech, také s ohledem na pluralitu evropského prostředí. Eh, v členských státech někdy prožívají různé potíže při aplikaci evropské legislativy a to souvisí právě s různě nastavenými právními systémy a také někdy s tím, že evropská legislativa není úplně jasná. Eh, správná transpozice evropských předpisů eh, je důležitá, protože jinak to může mít dopad na právní nejistotu a brání to evropským občanům těžit z těch výhod, které evropská legislativa nabízí. Pro Evropský parlament jako spoluzákonodárce je důležité zajistit včasné a řádné provádění evropských předpisů. A za tímto účelem Evropský parlament má celou řadu kontrolních nástrojů, jako třeba parlamentní e, dotazování nebo různé možnosti šetření toho, jak je prováděno evropské právo také zprávy o provádění ve všech sektorech Evropské unie. A stejně tak Evropský parlament dostává celou řadu peticí od evropských občanů, které eh, se objevují eh, ve chvíli, kde třeba se začínají vést nějaká řízení o porušení právních předpisů. A v této souvislosti Evropský parlament každoročně přijímá usnesení o kontrole provádění evropského práva. Poslední usnesení pochází 14. června 2018 a v tomto usnesení Evropský parlament vyjádřil obavy, pokud jde o nárůst počtu šetření pro porušení smluv. A také konstatuje, jak obtížné někdy právě zajistit řádné a správné provádění legislativy v členských státech. Problémy v této oblasti to není nic nového, je to už dlouhodobá záležitost a je to něco, co vyžaduje velmi úzkou spolupráci mezi Evropskou unii a e, národními orgány ve všech fázech mm, vytváření legislativy. A to od té předběžné fáze až po následné provádění a kontrolu je tedy velice důležité posilovat vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a posilovat jejich aktivní a aktuální účast, zapojení se do procesu. To je důležité proto, aby byla zajištěna efektivita a zákonnost celého procesu a evropských právních předpisů. Abychom eh, dále eh, rozpracovali toto téma, vyslechneme si dva odborníky, každý bude mít 15 minut a já vás laskavě prosím o dodržení řečnické doby. Následně budeme mít vystoupení členů národních parlamentů, poslanců národních parlamentů z Itálie, Řecka, Německa a následně část pro dotazy. Takže teď bych chtěla přivítat pana Vima Vermance, profesora ústavního a správního práva z Leidenské univerzity. Pane profesore, máte slovo na 15 minut. Eh, dank, danke, merci, grazie, grazie. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní předsedající a děkuji také organizátorům za pozvání na e, toto setkání, protože je to důležité aktuální téma, které máme dnes e, před sebou. Já tady mám přednést určité stručné schrnutí a bude skutečně, e, skutečně stručné, tak abychom na to mohli potom navázat diskusí. A já navážu eh, na to, kde, eh, o čem hovořil pan Gerstl a paní Ferrara a budu hovořit o transpozici evropské legislativy do vnitrostátního práva a jaké problémy to představuje pro vnitrostátní parlamenty. Eh, kdybychom hovořili o tomto eh, tématu před 40 eh, lety, tak by nám to zabralo pouhých pět minut, protože nitrostátní parlamenty v té době neměly žádnou velikou úlohu při eh, transpozici směrnic. Směrnice dostali a měli velmi marginální slovo k tomu, jak mohou pře, převzít ten právní text a neměli tedy žádný žádný eh, mm, manévrovací prostor a mnoho se od té doby změnilo za těch zmiňovaných 40 eh, let. A pokud se mi podaří eh, pracovat s tou prezentací, tak budu pokračovat následujícím. Poslanci Tedy eh, poslanci Evropského eh, parlamentu nebyli eh, plnoprávnými zákonodárci, měli pouze nepřímou, nepřímý vliv, ale tento vliv narůstal z té určité marginální role, kterou hráli se národní parlamenty staly plně zapojené, se plně zapojili do evropského legislativního procesu. Máme dnes, eh, vedeme, vedeme s nimi dialog a přílohy eh, Lisabonské smlouvy se eh, toho týkají a také máme mechanismus časného varování. A předtím, než budeme hovořit o formální či neformální roli národních parlamentů v tom legislativním procesu, procesu je třeba zmínit, že se jejich postavení výrazně změnilo a že se také liší eh, jeden od druhého. Je to 27 velmi různých světů. Vnitrostátní eh, parlamenty jsou zastupitelská schromáždění, zastupují eh, občany demokratickou volbou, ale tady ta podobnost končí. Ty parlamenty se liší více, než se sobě eh, podobají. A to je potřeba mít eh, na paměti. A někdy eh, se ozývají panické hlasy, E, v posledních 15 let jsem takové hlasy slyšel, panické hlasy o, e, o tom, co dělají evropské parlamenty. Bílá kniha někdy z roku 2001 e, začínala velmi silnou kritikou toho, co členské státy dělají. A tato kritika měla opa- opodstatnění, protože Eh, ten přístup byl takový, že vše, co se daří, to dělají členské státy, zatímco co se nedaří, to je chyba komise. A mělo se za to, že to je neférové ze strany členských států takto postupovat, ale národní parlamenty a eh, žijí v tom politickém prostředí eh, svém vlastním, což o sama o sobě není špatná věc a pokud se jich zeptáte, a já jsem v letech 2006 až 2009 vedl pohovory s mnoha poslanci různých parlamentů Evropy, eh, Spojené království, Itálie, Francie a další země a eh, poslanci se domnívají, a to je typické, že se celý svět točí kolem nich a že jsou středem vesmíru a že eh, pokud dělají věci dobře, tak je to správné, že si to myslí, že si je domnívají, že mají právo moc věci měnit a že mají právo moc vyjadřovat se za své voliče. Ale to se vždy dostává do střetu eh, s těmi, kteří si myslí totéž a e, pokud se to dostává do střetu s tou e, evropskou úrovní, vede to k velkým diskusím. E, co tedy vnitrostátní parlamenty činí a jakou úlohu mají v tom evropském legislativním procesu? Za prvé jsou tady různé fáze tři fáze. Eh, vnitrostátní, za prvé, vnitrostátní parlamenty se účastní přípravy evropské legislativy, zejména u směrnic, tam se, na, se omezím asi na směrnice, u jejich vlastního přijímání nemají žádnou úlohu, ale při té implementaci cestou transpozice tam mají význačnou úlohu a často přehlížená fáze je potom fáze vyhodnocení. Různé studie za posledních 15 let a kolegyně profesorka Smith se k těmto studiím bude vyjadřovat. Mm, je tady totiž problém s jakousi zpětnou vazbou k evropské legislativě, pokud se někde něco nedaří při té transpozici v členských státech. Ehm, často je obtížné věci nějak měnit, protože se to musí znovu eh, dojednat. A e, národní parlamenty jsou důležité v tom, že mohou být určitým monitorem, mohou upozornit, e, pokud se něco je něco špatně a informovat o tom vedení svých e, států a otevří to na radě ministrů, aniž by se tedy znovu musel ten předpis přejednávat. První fáze kterou První fáze úlohy národních parlamentů je v té neformální fázi, kdy dostávají návrh směrnice. A pokud jako vnitrostátní parlament chcete mít nějaký vliv na eh, podobu těch směrnic, tak byste měli reagovat již v této fázi eh, mm, eh, návrhu ale měli byste se o to zajímat ještě předtím, než ten návrh vznikne, protože když už je to návrh, tak je jaksi už dosti zabetanovaný. Některé e, z parlamenty mají takovouto politiku, zejména e, e, Velká Británie, která s námi ještě pár měsíců vydrží, totiž zajímat se o připravovanou legislativu, když se um, objeví bílá kniha, zelená kniha uh, a jít jaksi proti tomu proudu těch návrhů ve, ve smyslu jejich vzniku a zabývat se tím ještě předtím. Uh, vnitrostátní parlamenty se potom uh, podílejí na nebo se zapojí do toho návrhu v okamžiku, kdy se jim dostane na stůl. Nejdou tedy a proaktivně mu napro, eh, na proti. Eh, často to jde nějakým eh, zvláštním mechanismem, většinou mm, je jak já jakési mm, předhodnocení, kdy se rozhodne, zda která ten systém triáže, kdy se rozhodne, které ty předpisy je třeba zkoumat hloubkově. A e, někdy u těch e, základnějších předpisů je, funguje potom systém e, výhrad přeskumu, takže pokud a většina parlamentů toto používá, že tedy se vysloví výhrada přeskumu, což znamená, že parlament může požádat svoji vládu, aby zatím nijak nerozhodovala, dokud se parlament nevysloví, nepřijme eh, eh, stanovisko. To bylo Eh, věc neslíchaná před 12 lety a bál, eh, jak si všichni se jí eh, báli, měla to pouze Británie a Dánsko, ale nyní se to rozšířilo a všechny státy mohou takovým, s takovou výhradou přeskumu vystoupit na půdě rady, že tedy mají tuto pravomoc, že ji používají, ale nepoužívají ji až tolik. Tedy uh, tu pravomoc výhrady přeskumu. Pan e, kolega Gerstl a paní Ferrara hovořili o tom, jakým způsobem nitrostátní parlamenty mohou inter, vést interakci s vládou, kladení otázek, přijímání usnesení, jak mohou tedy tyto parlamenty ovlivnit vládu a ovlivnit e, to, jak ten členský stát bude uh, Eh, se k problematice stavět eh, v radě. Vedle toho jsou tady další instrumenty, jako je nebo nástroje, jako je politický dialog, kdy se parlament může vyjádřit přímo eh, peticí komisi. Palcký parlament zcela jeden malý stát to tak může učinit. Důležitý je to stát, ale ne tak velký. Čili může se malský parlament eh, obrátit na komisi. Takovýchto mm, stanovisek bylo předloženo eh, již pět tisíc eh, komisi z jednotl- ze strany jednotlivých národních parlamentů, což si myslím, že je dobrý nástroj pro Evropu a pro legitimnost evropské legislativy. Potom je systém karet, žlutá a oranžová karta, ty byly ehm, oznámeny s velkým halo společně s Lisabonskou smlouvou. Žluté karta, žlutá karta byla použita pouze třikrát a třeba, že je symbolicky eh, důležitá, efektivní to až eh, tolik eh, není, protože je obtížné koordinovat do osmi týdnů všechny národní parlamenty, aby to stanovisko bylo koordinované alespoň jedné třetiny těch vnitrostátních parlamentů. Ale politicky je ta Eh, žlutá eh, karta výrazná ve své symbolice, ale prakticky se nepoužívá. Eh, politický dialog je důležitější nástroj a funguje velmi dobře to jsou ty důležité nástroje, které mají vnitrostátní parlamenty během fáze vyjednávání právních předpisů a e, také e, ty parlamenty s narůstající intenzitou toto e, činí, tedy zasahují do toho procesu při vyjednávání. Potom u transpozic, to už je taková techničtější část, tam hrají parlamenty důležitou úlohu při eh, transpozici. Mluvila o tom paní Ferrara, samozřejmě je tomu tak, ale to je ve fázi, kdy už ta hlavní rozhodnutí jsou přijata, kdy ten parlament má za úkol jenom transponovat tu hmotně právní stránku té směrnice do vlastní legislativy. A jak to činí, závisí na eh, nástrojích, které mají jednotlivé členské státy, to znamená, jaká je tam ústava a jaké způsoby té transpozice jsou dostupné. Výzkumy ukazují, že pokud vnitrostátní parlament se již účastnil během té fáze návrhu a vyjednávání, pokud jednal se svojí vlastní vládou o tom, jak bude ta směrnice vypadat, tak ta transpozice je jednodušší. Zcela překvapený parlament, který se s tou eh, směrnicí seznamuje poprvé, takový parlament té transpozici mnoho eh, nepomůže. Čili dobrá příprava vede potom k dobré Eh, transpozici, přepracování do vlastního právního řádu. Eh, preference je jít cestou, eh, cestou sekundární legislativy, nikoli tedy parlamentních přepis, předpisů, ale to se liší podle systému ústavně právního v dané zemi Eh, eh, nizozemská vláda nás vyslala, abychom před několika lety zjistili, jak se to dělá jinde a abychom mohli eh, jak si urychlit tu transpozici, protože v rámci hodnocení komise na tom scoreboardu jsme nebyli eh, tak úspěšní a chtěli jsme zjistit, v čem je ten trik, jak to dělají dánové, švédové, francouzi a my jsme se vrátili eh, domů s celou řadou různých nástrojů a technik, eh, například v Itálii, tak z, předpis Omnibus, který byl přijímán jednou za rok nevím, nespomínám si jak přesně, jak se to jmenuje, čili jednou za rok jeden předpis, který implementoval vše. Eh, ve Slovinsku se používá jakési zrychlené nouzové řešení, eh, řízení. To vypadá všechno dobře na papíře, ale nefunguje to. Ale skutečný trik, který funguje, je zapojení toho parlamentu vážné. Není tam žádný kámen mudrců, který nám najednou odhalí, jak s tím pracovat. Čili ty techniky legislativní, zda se to má jenom překopírovat, nebo zda se to má mm, přepsat, e, nebo dokonce se hovoří o tom gold platingu, kdy se tam přidají vlastní ustanovení. To jsou všechno zajímavé postupy, o kterým se nyní hovoří, ale hm, není to až tak velký eh, problém. Ten, eh, ten gold plating, ty přívězky, to je něco, co se děje, ale opět není to nic tak častého. A nakonec eh, můžeme se ptát, proč to všechno takto dublujeme, že vlastně se Eh, posiluje pozice eh, národních parlamentů v eh, Evropském parlamentu. Ali Brandy to vyjádřil výborně, že národní parlamenty jsou v rámci integrace, která je politická, to se domnívám, že je dobře, je tady politická debata, věci jsou kontroverzní, ale tak by také plnokrevná demokracie měla vypadat a Ali Brandy v nedávném dokumentu se vyjádřil, že národní parlamenty jsou, mají klíčovou důležitost pro legitimitu evropské politiky. A proto z toho plyne jedna obava a to je tato obava. Obava, která se vztahuje ke komitologii. Od roku 2010 je Evropská unie deleguje některé legislativní pravomoci eh, velmi výrazně poklesá a ta červená část to je po, uh, objem uh, prováděcí legislativy. Není to, eh, nejsou to delegované akty podle článku 290, a to jsme chtěli po Lisabonu, ale ty, ta delegované ty akty v přenesené pravomoci byly marginalizovány a stávají se řídkými a celá ta komitologie, celý ten cirkus se přesunul podle článku 291 eh, na ty prováděcí akty a to mnoho eh, vnitrostátních parlamentů nevidí rádo a, a má, to, má mm, z toho určité obavy. A poslední část eh, skutečně Vidím, že už mi čas vypršel, ale ve stručnosti řeknu, že Národní parlamenty eh, nabývají na eh, důležitosti, nejsou jenom pozorovatelem, jsou účastníkem. A to je pozitivní eh, vzhledem k demokratické legitimitě. Otázka je, zda funguje mechanismus časného varování, zejména ty karty žluté a oranžové, zatímco víme, že politický dialog e, funguje e, dobře. Mm, e, předposlední bod, neexistují nějaká uh, dobrá rychlá řešení pro rychlou transpozici s výjimkou toho, že co funguje a to je skutečná angažovanost vnitrostátního parlamentu. A poslední věci, eh, eh, eh, buďme opatrní, pokud jde o komitologii v takovém tom starém stylu podle paragrafu 291. Je to jakýsi předlisabonský reflex a mohlo by to špatným jakým způsobem se Unii eh, vrátit eh, v eh, což by nebylo, nebylo pro evropské voliče dobrou zprávou. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane profesore. A teď bych chtěla dát slovo paní profesorce Melanie Smith, právní odbornici z Kádevské právnické fakulty z univerzity v Cardiffu. Máte slovo na 15 minut. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já jsem velmi ráda, že tady mohu být, že jsem byla pozvána Evropským parlamentem. Děkuji mnohokrát za pozvání na toto zasedání. Já jsem byla požádána, abych mluvila o složitostech při provádění evropské legislativy na národní úrovni. Chtěla jsem se věnovat eh, překážkám v provádění legislativy, ale byla jsem požádána, abych se omezila čistě na problematiku řízení o porušení smlouvy. Já Eh, musím říci, že ty data, která tady jsou, jsou mnohem podrobnější, než co můžeme obsáhnout za těch 15 minut, takže opravdu to vezmu poměrně stručně. Budu mluvit o třech věcech. Za prvé, nový přístup komise k provádění, jako takzvaná ta agenda lepší regulace, potom Eh, budu mluvit o datech v oblasti porušování za rok 2018, která ještě nejsou oficiálně veřejně k dispozici a potom také na konci velmi stručně chci mluvit o dopadech eh, Evropského parlamentu jako instituce, která má na starosti to, aby dbala na to, že komise bude fungovat jako skutečná strážkyně smluv. Tak tady máme takový skoro strašidelný obrázek, ale v zásadě jsou to takové jednoduché věci. Když jsem řekla, že jsou tady výzvy pro parlament, tak musíme se v první řadě podívat na to, co to znamená provádění evropské legislativy. Tak, jednak je to transpozice směrnic s národními parlamenty a potom jsou to také další prováděcí opatření, která dělají další aktéři, místní administrativa, soukromé subjekty, veřejné subjekty a všichni tyto všechny tyto subjekty provádějí evropskou legislativou. A co v zásadě vidíte na tomto grafu, jsou ty různé fáze, kde může dojít nějakému odklonu eh, té regulace, toho regulačního mechanismu. Čili pokaždé, když tam dojde k nějakému posunu, může na každém tom kroku pod Národním parlamentem je určitá možnost, že dojde k odklonu původního záměru té evropské legislativy. A právě proto dosažení skutečně účinného provádění je tak obtížná věc. Potom bych se chtěla podívat na agendu uh, komise v oblasti lepší regulace. Všichni známe článek 258 a 260 finanční sankce, 258 tedy ty řízení o porušení smlouvy a tomu se budu hlavně věnovat ve své prezentaci. Pokud jde o tu lepší regulaci a nedávné sdělení komise k této věci, tak Komise zdůraznila potřebu dbát na náležité provádění evropské legislativy a řekla, že trochu změní ten způsob, jak bude přistupovat k porušení a bude se více soustředit na ty mechanismy takzvaně compliance-based, založené na provádění. Takže tam dojde eh, k menšímu zaměření na ty právní sankce. Tady to znamená menší příležitost pro Evropský parlament jako Mm, zákonodárce a jeho regulační funkci. Jak už zaznělo v tom předchozím příspěvku, většina té legislativy nyní je formou těch prováděcích aktů, z čehož je parlament vyloučen. Takže ten důraz na lepší provádění na evropské úrovni je vlastně odklon od klasického regulačního postupu a e, klade se důraz více na, to, na tu úlohu komise. To tedy znamená, že Evropský parlament je mnohem méně zapojen eh, do toho procesu formou petičního výboru a právního výboru. V praxi eh, tady došlo ke třem konkrétním změnám eh, politiky Komise pro provádění, pro vynucování provádění. Takže za prvé, komise oznámila, že bude přistupovat více strategicky k řešení porušení smluv. To znamená, bude dávat opravdu priority podle těch politických priorit, nebude tady už vést řízení v případě všech porušení. Za druhé, velmi důležité bylo, když komise řekla, že už nebude používat takzvaný ten EU Pilot, ten tedy od roku 2017 bude už se od něj odklánět. A když se podíváte na zprávu z roku 2017, tak opravdu už je velmi, velmi málo e, případů a vypadá to, že v roce 2018 se to už vůbec používat nebude. Opět je velmi důležité pro Evropský parlament, který strávil hodně času tím, že se snažil získat data z mechanismu EU Pilot. Za třetí, Evropská komise se znovu zaměřuje na mm, to, tedy, že někdy eh, ty eh, informace přicházejí příliš pozdě. A teď tedy tam bude, budou eh, ty sankční platby a paušální platba podle toho nového systému. Tak, tady máme případy toho porušení v období 2013 až 17. Tak, tady máme data, tedy za posledních pět let z těch výročních zpráv komise. A já bych se chtěla podívat na eh, celkový počet nových případů eh, řízení o porušení smlouvy, protože v poslední zprávě parlamentu a komise se zdálo, že dochází k poklesu těch případů porušení. To je pravda. Eh, v letošním roce to bylo jenom 700 16, zatímco loni to bylo 986 případů, ale když se na to podíváte v delším časovém horizontu, vidíte, že víceméně ty počty zůstávají stabilní, takže komise v průměru každý rok zahájí asi 820 případů a sice někdy to je vyšší a někdy nižší, ale v zásadě se to týká eh, stále podobné věci, to znamená kolik směrnic se dostává do té transpoziční lhůty v daném roce. To s tím souvisí ty případy. Takže když v daném roce uplyne lhůta pro transpozici určitých směrnic a jich hodně, tak to znamená hodně těch případů o porušení. Eh, takže tady vidíme třeba poklesy v těch roce, v letech, který, které opravdu odpovídají těm lhůtám pro transpozici a s tím souvisí ten počet případů řízení o porušení smlouvy. Celkově tedy, jak říkám, je to víceméně stabilní. Pokud jde o nějaké trendy v jednotlivých sektorech za posledních pět let, tak tady vidíme, podobně jak jsme viděli dopoledne, že v dominantní to zůstává v oblasti životního prostředí, s výjimkou podaných stížností v roce 2017, kde nejvíc stížností se týkalo oblasti spravedlnosti, 864, životní prostředí bylo na druhém místě, ale eh, jinak opravdu nejvíc případů bylo v životním prostředí, pokud je o EU pilot a i další, takže ten druhý graf ukazuje, že během posledních pěti let, a ono by to bylo během posledních 20 let, životní prostředí je na prvním místě počtu případů řízení o porušení smlouvy. E, blízko zatím je doprava a potom finanční stabilita. To vidíme i v tom roce 2017. Tak, pokud jde o případy, které komise dala k soudnímu dvoru, tak komise e, tam předala 28 případů, opět ty hlavní sektory. Životní prostředí, jednotní vnitřní trh, spravedlnost a členské státy s největším počtem případů, tak tady vidíme Itálie, Maďarsko, Polsko. Pokud jde o soudní případy, o skutečná soudní rozhodnutí v roce 2017, tak soud vydal 17 rozhodnutí podle článku 258 a členské státy s největším počtem rozsudků proti ním byly Německo, Řecko a Portugalsko. A v hlavní tři sektory dotčené tímto bylo životní prostředí, daně a doprava. Jedno soudní rozhodnutí bylo podle 262, finanční sankce vůči Španělsku v souvislosti s případem týkající se svobody usazování. Tak, v zásadě údaje za rok 2017 ukazují, že stejné a stejné sektory se tady opakují, ať už jde po fázi stížností, po EU pilot, po soudní řízení a soudní rozhodnutí, takže Eh, vidíme, že se to týká stále stejných oblastí a navzdory těch eh, nástrojů, které používá komise, například Environmental Implementation Review, používání agentur, workshopů a tak dále. Stejně životní prostředí je na hlavní Eh, na předním místě stejně tak eh, doprava nebo daňový sektor. A opět to jsou podobné údaje, bychom viděli i za posledních 20 let, ovšem posledních dvou až třech letech. Za životní prostředí máme také daňový sektor a finanční stabilitu. To se nám tady objevuje stále více a více. Tato data jsou v souladu s výzkumy, eh, pokud jde o překážky, s nimi se potýkají národní parlamenty při provádění legislativy, kde vidíme, že ty komplexní oblasti, jako třeba ochrana životního prostředí, zdanění, finanční právní předpisy, tak eh, ty oblasti, které jsou vnitrostátně politicky citlivé, tam je velmi pravděpodobné, že nebudou implementovány včas a nebo řádným způsobem. Tak, to jsou ta veřejná data. Potom já jsem si udělala takový svůj vlastní výzkum k údajům za rok 2018, protože komise ty údaje za rok 2018 bude mít až v červenci 2019, ale já tady mám údaje tady za letošní rok, leden až říjen a do posu do 17. října tam bylo 27 případů předáno k soudu. V loňském roce to bylo jenom 28 případů za celý rok. Top 3 sektory, již se to týkalo, bylo životní prostředí, doprava a energetika. Tady, jak vidíte, je velký nárůst případů v oblasti životního prostředí. Za celý rok 2017 bylo 6 environmentálních případů a v letošním roce už jich máme 12 a to teprve do října. Pokud je o finanční sankce, tak tady byl jeden případ vůči Irsku, 262, týkalo se to životního prostředí, a finanční sankce byla soudem uvalena v letošním roce, zatím jedna vůči Řecku, opět environmentální problematika. Tak, jak jsem řekla, já když jsem si připravovala ten svůj e, briefingový dokument, tak jsem také chtěla mluvit o překážkách při provádění e, národními parlamenty. Je tam asi deset takových faktorů identifikovaných v rámci výzkumu, které přispívají k problémům s prováděním evropského práva. A z těch deseti pouze tři faktory jsou přímé či nepřímé kontrole evropských institucí. A tohle jsou ty tři, máte je tady na tomto slajdu. První je nízká komplex nízká složitost. Čili čím méně složité právo to je, tím lehčí je to provádění. Čím složitější to je, tak samozřejmě tím je to pak obtížnější provádět. To je tedy důležité, jak komise vytvoří tu legislativu a také pro parlament, pokud je o provádění legislativy. Provádění tohoto práva tady bychom měli mít na zřeteli od samého začátku při navrhování legislativy. Druhý faktor je vnitrostátní eh, prosazování a monitoring. Řada zemí si přeje snížit byrokracii a omezit monitoring, ale přitom je to zásadní pro to, abychom zajistili, že evropská legislativa bude náležitě prováděna v členských státech. Tak. A konečně eh, Evropská unie by měla investovat zdroje do legislativních školení a zvyšování kapacity. Tak a konečně třetí bod, EU eh, e prosazování a monitoring, takže komise má tu hlavní odpovědnost za zajištění monitoringu a je zřejmé, že Evropský parlament tady sehrává důležitou úlohu. Jednak je to fórum pro občany, aby tam mohli vyjádřit své potíže a potom je to také instituce, která dohlíží na to, že komise bude jednat odpovědně. Teď několik slov k mechanismu podávání zpráv Jury. Ty e, výroční zprávy. Já myslím, že tohle je opravdu velmi důležitý mechanismus pro zajištění odpovědnosti komise. Tabulka, kterou tady vidíme, představuje analýzu zpráv Jury za posledních deset let. Je to tematická analýza, textová analýza a seřazení toho, čemu věnuje výbor Jury čas při projednávání těch zpráv. Co tady jasně vyčnívá, je to, že parlament v rámci svého právního výboru často používá tento mechanismus proto, aby projednával obecně problematická témata. To je jasné, protože to je politický mechanismus. Ale ta témata ne úplně nutně souvisejí s účinným prováděním evropské legislativy nebo s tím, aby Evropská komise fungovala jako strážkyně smluv. Z analýzy také jasně vyplývá, že parlament strávil opravdu omlouvám, opravdu hodně času a e, na druhou stranu, pokud jde o lepší regulaci, tak to je opravdu až hodně dole na tom seznamu. Já tedy eh, bych chtěla říci, že parlament musí eh, možná věnovat trošku větší pozornost té lepší regulaci. Jestliže komise chce ustoupit od těch eh, právních sankcí, tak parlament ve svém dohledu nad komisí v rámci právního výboru by se také měl tímto směrem začít ubírat. Například, co přesně kvantitativně a kvalitativně eh, funguje v rámci eh, ekologického přeskumu, přeskumu environmentální legislativy, co skutečně funguje, co zajistí efektivní fungování legislativy. A jestliže komise tímto způsobem tady vynakládá své zdroje a svůj čas, tak by eh, se na to měl zaměřit i parlament dobře. Víme, že tady EU Pilot už se od něj odstupuje, takže není asi nutné tomu věnovat tolik času a zdrojů a e, s tím související věci. Takže děkuji. Děkuji mnohokrát, paní profesorku. Paní profesorko, děkuji vám. A teď bych předala slovo poslancům e, jednotlivých zemí. Nejprve má slovo paní poslankyně Rossini z italského parlamentu na 10 minut. Děkuji, dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velmi ráda, že zde mohu být, abychom si probrali, jak společně mohou eh, naše parlamenty pracovat s evropskými institucemi. Takže hmm, činnost Evropského parlamentu, pokud jde o provádění evropské legislativy, se výrazně zreformovala během posledních let. A to Eh, následovalo po reformě, k níž došlo v roce 2012 formou zákona 234, kdy došlo v zásadě k přeorganizaci celého procesu a došlo k rozdvojení toho jednoho zákona na dvě právní úpravy. Takže dvě dva odlišné zákony, aby právě došlo k urychlení toho eh, a přizpůsobení se našeho systému. Jedná se tedy o dvě právní úpravy. Jednak je to zákon o evropském delegování, který obsahuje právě ustanovení přenášení pravomoci na vládu, které jsou nezbytné pro přijímání eh, směrnic společenství a následně takzvaný evropský zákon, který zajišťuje přímé přizpůsobení italského právního řádu tomu evropskému systému. Proč došlo k té reformě? Je to právě proto, že v minulosti někdy hmm, jsme se dostávali opravdu do slepé uličky, protože nám chyběla některá konkrétní ustanovení, která se objevovala v návrhu legislativy společenství a to právě bránilo v náležitému vytvoření a provádění naší legislativy. Takže my jsme chtěli skutečně rozdvojit ten nástroj, vytvořit z něj dva, a to proto, abychom zajistili přesnost a rychlost při provádění eh, právní úpravy společenství a zároveň na druhé straně jsme chtěli zabránit tomu, že do evropské legislativy se budou dostávat nějaké eh, zvláštní věci, které by následně mm, nebylo možné náležitým způsobem převést do italského právního řádu. Tak, teď stručně, co obsahují tyto dva zákony? Tak, zákon o evropském přenášení pravomocí e, obsahuje přenášení pravomocí na vládu pro provádění evropské legislativy. Také obsahuje sankční aparát, pokud jde o porušování provádění evropských směrnic a nařízení a také obsahuje ty hlavní zásady, eh, pokud se týká této agendy pro italské regiony. Zákon o evropském delegování obsahuje ty hlavní principy pro delegování na naši vládu, které by vláda měla hm, sledovat. A je tam obsažen také takzvaný zákaz toho gold platingu, neboli zákaz toho, že se budou přijímat mnohem více restriktivní opatření než to, co obsahují směrnice samotné. Dále zákon o evropském delegování může rovněž zavést některé konkrétní principy a také určitá doplňující kritéria, která musí následně vláda dodržovat. Potom v rámci toho druhého zákona, toho druhého právního nástroje, tedy toho evropského zákona, jsou obsaženy e, právní úpravy pro přímé provádění, aby se napravily ty případy nesprávného převádění evropské legislativy, které následně se stává předmětem toho řízení o porušení a předběžného porušení Takže Mm, tím se snažíme věci napravit. A tam, kde eh, vláda říká, že to, eh, co komise předkládá, je důležité, tak tam předkládáme také eh, možnost provádět mezinárodní smlouvy, které Evropská unie uzavírá. Zároveň tady zůstává možnost pro to, aby vláda přijímala případně i určitá urgentní, naléhavá ustanovení, která se budou odlišovat od těchto dvou zákonů, pokud by to bylo nezbytné z časových důvodů, abychom dodrželi evropské závazky. Jak funguje parlament? Tak eh, ta agenda našeho parlamentu předpokládá, že oba tyto zákony eh, jsou přeskoumávány mm, na jednom zasedání, které zapojí všechny stále výbory italského parlamentu. V rámci naší sněmovny ten přeskum probíhá v rámci eh, výboru pro politiku EU, jehož i já jsem členkou, a zároveň také podle jednotlivých kompetencí následujících 13 stálých parlamentních výborů. Tak, co přinesla tato reforma z roku 2012? Jednak zajistila mnohem efektivnější provádění eh, všech eh, evropských norem v rámci italského právního řádu. Během posledních pěti let tato reforma skutečně se začala plně promítat do naší praxe a eh, každý rok vede ke schvalování dvou zákonů, evropském delegování a evropského zákona, kdy mm, ta průměrná délka je asi 5 až 6 měsíců každý rok pro přeskum a definitivní schválení zákonu. V těchto posledních pěti letech italský parlament byl schopen zajistit přesnost a rychlost při provádění evropských závazků v jednotlivých letech. V rámci eh, tohoto legislativního mandátu bych ještě zmínila, že jsme právě teď schválili návrh zákona o evropském delegování. Mám to tady sebou. Schválili jsme to před dvěma týdny. V tuto chvíli probíhá přeskum v Senátu, kde momentálně se projednává druhý zákon, tedy ten evropský zákon, který potom se dostane k nám do sněmovny. Do konce tohoto roku italský parlament uzavře, eh, schválí tyto dva zákony, které představují základ pro hm, přijímání a provádění evropských právních předpisů. Jaké jsou další pozitivní dopady eh, této reformy? Chtěla bych zmínit ještě eh, třeba vylepšení určitých sporných případů týkajících se Itálie zejména. V období 2014 až listopad 2018 řízení o porušení se významně snížily z 121 případů na 68 případů, z nich 60 případů bylo porušení unijního práva a 8 případů pro e, nepřijetí směrnic. Reforma z roku 2019 vede k tomu, že italský parlament vykonává úplnou kontrolu nad eh, postupy o porušení smluv, protože vláda každé tři měsíce podává parlamentu zprávu a hmm, uvádí eh, seznam rozhodnutí soudního dvora každé tři měsíce a každých šest měsíců musí parlament informovat o případných finančních dopadech, dopadech finanční povahy. Také musí odůvodnit parlamentu případné spoždění při provádění směrnic a parlamentu i naší vládě mm, také jsou sdělovány informace o případném zahájení řízení o porušení smluv a o celkovém postupu. Pokud jde o soudní rozhodnutí, tak eh, sněmovna předpokládá proceduru pro přeskum soudních rozhodnutí ze strany příslušných eh, stálých výborů parlamentu. Tyto výbory mohou vyjádřit svůj názor sdělit ho vládě, pokud jde o nějaké nezbytné iniciativy, které by vláda měla přijmout, pokud jde o plnění a také případná kritéria, která by se tady měla dodržovat. Můžeme říci, že veškerá italská legislativa musí zajistit eh, to, že legislativa bude v plně v souladu s evropskou legislativou a to je předmětem právě neustálého přeskumu mého výboru, tedy výboru pro eh, evropskou politiku, která eh, který předává stanovisko všem stálým parlamentním výborům a ty eh, to berou v potaz v rámci svých, své práce. A to je z mé strany asi vše. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát paní poslankyni Rostýny a slovo má další řečník, pan poslanec Sarakiotis, což je hmm, poslanec řeckého parlamentu. Prosím, máte slovo na 10 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych rád poděkoval oběma výborům Evropského parlamentu, kteří zorganizovali toto slyšení a dali nám možnost vyměňovat si názory o osvědčených metodách my s dalšími národními parlamenty. V řeckém parlamentu je toto téma navýsost aktuální, neboť se nacházíme v době, kdy se snažíme zlepšit náš jednací řád a lepším způsobem implementovat evropské právo. Také chceme mít lepší možnost kontroly, a to jak ex ante, tak také ex post. Doufáme tedy, že tady získáme mnoho nových podnětů, eh, které si pak budeme moci odvést domů, abychom se inspirovali, jak zlepšovat naše zákony, samozřejmě ku prospěchu naší společnosti, našich občanů. To je také záměrem řecké vlády a řecký parlament neustále se zabývá otázkami transpozice evropského práva do práva vnitrostátního. Je třeba podotknout, že náš parlament je relativně malý, někdy nemáme dostatek vlivu na naši vládu. Na druhou stranu e, máme celou řadu nápadů, jak bychom mohli náš vliv a kontrolu zlepšit. Já bych kurce načetl, jaké jsou vlastně stádia implementace evropského práva a jeho transpozice do práva národního. Stále zastoupení Řecka u Evropské unie nejdříve informuje naši vládu, respektive také ministerstvo zahraničí o zákonných iniciativách na evropské úrovni. Pak přichází další fáze, národní zástupci mezi sebou vyjednávají na pracovních skupinách a e, pak na koreperu. Zároveň řecký parlament prostřednictvím odborných výborů přichází se svým příspěvkem k tématům, o kterých, e, kterých se legislativa týká. To je tedy fáze přípravy legislativy. Je to důležité jak pro přípravu, tak pro schvalování legislativy. My se vždy snažíme hájit naše řecké postoje, což je důležité také pro našeho zástupce na Koreperu, který tam zprostředkovává náš řecký postoj. Pak nadchází fáze, kdy našemu parlamentu jsou předány odpovědející dokumenty ze strany Evropské unie. V této fázi se zabýváme touto tématikou ve výboru pro evropské záležitosti a samozřejmě ty texty rozpracovávají i další odborné výbory našeho parlamentu. Chceme eh, jak si ovlivňovat eh, ve smyslu přiměřenosti a politického dialogu s Evropskou komisí. Samozřejmě nám jde také o spolupráci s různými výbory parlamentu, které rozpracovávají eh, návrhy zákonů, které se jedná. Právní útvar stáleho zastoupení řecké u Evropské unie pak eh, oznámí, že tedy se bude jednat o nový text, eh, například o směrnici Evropské unie, oznámí to odpovídajícímu ministerstvu či odpovědným ministerstvům, pokud je jich více. Tento postup potom pokračuje dál, je to předáno i naší právní službě a zároveň je to zprostředkováno sekretariátu pro evropské záležitosti, který je usídlen u řecké vlády. Ty pak připraví také konzolidovaný text, samozřejmě také s ohledem na časový harmonogram, který eh, je tedy naplánován pro implementaci. Odpovědné ministerstvo potom oznámí mm, sekretariátu, mu to sekretariátu vlády, o co jde, jaká je tam lhůta pro implementaci a jak má tedy vypadat transpozice evropského práva do práva národního. Zapojená ministerstva pak oznámí, zda, zda mají nějaké pozměňovací návrhy k první podobě textu či ne, a pak to celé jde dál a e, je z toho buď výnos vlády, či prezidentský výnos, a pak se to dále rozpracovává jakožto text zákonný odbornými výbory. Většinou je to výbor pro evropské záležitosti a samozřejmě také výbor pro institucionální záležitosti. Pak na tom pracuje rovněž ordinační kancelář, která je napojena na ministerstva a na právní službu a vyměňuje si s nimi informace a samozřejmě také kooperuje úzkým způsobem s Koreperem, respektive jeho zástupcem, zástupcem Řecka na Koreperu v Bruselu. To celé se pak předává dále Evropské komisi prostřednictvím elektronické platformy a poté, co se komise eh, skoordinuje s řeckou vládou, tak se to celé uploaduje na portál Eurlex kde si každý kdykoliv může dohledat, eh, jak proces postupuje a probíhá. A naším cílem je, abychom v budoucnu pracovali ještě zacílenějším způsobem než do posud a abychom překonali stávající nedostatky. Dosud jsme měli Nedostatek v implementaci ve výši 0,9%, i tyto bychom rádi dořešili, odstraněny a Řecko je mezi členskými státy, které si nevedou špatně, co se týče míry implementace. Znamená to tedy, že implementace Evropského ráda do vnitrostátního práva v Řecku má nedostatek, který lze vyčíslit číslem 0,9 má země tedy jedna ze šesti členských států, které mají nejmenší problémy s implementací. Proto jsme tedy na vysokém místě v žebříčku srovnání všech 28 členských států v oblasti implementace. Náš problém s implementací je méně než 1%, to bych rád zdůraznil. To je ve srovnání s povinnostmi, které máme a které jsme na sebe vzali v Evropském summitu 2007 velice dobrý výsledek. Máme dobrou stabilitu a kontinuitu, aniž bychom přehlíželi, jak důležité toto je pro záruku aplikace našeho národního práva. Pracujeme tedy urychleným způsobem, Snažíme se implementovat co možná nejrychleji a naše výsledky jsou celkově velice dobré. Skutečnost, že transponujeme evropské právo do práva vnitrostátního celkově velice dobře, vede k výsledku, který jsem vám právě představil. Řecký parlament se ovšem ještě systematicky nezabýval kontrolou, o které stále hovoříme. Navzdory všem můžeme říct, že všeobecná tendence je k tomu, a také s ohledem na celoevropské srovnání, můžeme konstatovat, že pro nás jsou prioritní, je prioritní oblast aplikace a implementace zákonů a snažíme se aktualizovat v co možná nejkratší lhůtě, což vede k tomu, že si dosud vedeme dobře na tomto poli a nemáme příliš co dohánět jak jsem již říkal, výměna osvědčených postupů je něco, co je pro nás velice dobré, co nám velmi pomáhá. Nebo tím myslím, že se nacházíme stále ještě v jakémsi počátečním stádiu a musíme, nebo či stále hledáme nástroje, které nám pomohou ještě eh, lepším způsobem implementovat a aplikovat. Co se týče eh, případů řízení o nesplní povinnosti, kterými se zabývá Evropský soudní dvůr, či které mají být zahájeny. Zde je nutné si stanovit, proč v určitých konkrétních případech něčemu takovému došlo, tak abychom se mohli poučit do budoucna. Bylo to tím, že byla nedostatečná koordinace mezi odpovědnými ministerstvy, byla tam zdvojená v práce, nebo se do toho zapojily nějaké zájmové skupiny, které nějaké věci zablokovaly. Jaké jsou tedy konkrétní příčiny a které se objevují nejčastěji? Klademe si to do ta, tyto otázky, což nám pomáhá pracovat cíleněji a efektivněji tak je důležité, aby se do této věci mohli zapojit občané a mohli nám sdělit, kde z jejich pohledu došlo k nějakým nedostatkům. To, myslím, by jistě také uvítala i Evropská komise, která si přeje přiblížit se občanovi a samozřejmě i Evropský parlament. Bylo by tedy vhodné, pokud by občané se mohli obracet přímo na parlament v takovýchto případech. Dále by bylo vhodné, aby Petice občanů, které předkládají našemu parlamentu, byly přímo předávány i ministerstvům, a nejenom v chronologickém pořadí, ale také se skupeně do témat, aby prioritní témata se dostala na řadu nejdříve. Pak je třeba, abychom se setkávali pravidelně. My, ob, mezi, my se mám tím na mysli setkání parlamentu a občanů, parlamentu a respektive parlamentu občanů a občanů a ministerstev, tak, aby mohli občané eh, informovat parlament a ministerstva o jejich eh, prioritách, o tom, co si přejí oni. A rád bych podotkl na závěr, že momentálně neexistuje žádná institucionální možnost reakce pro eh, národní parlamenty, pokud dojde k porušení zásady proporcionality. A to je často něco, co nám odebírá odvahu nemáme pak odvahu zde pokračovat. Takže si myslím, že by bylo velice vhodné, kdyby se něco udělalo více pro zásadu proporcionality, aby lidé neměli pocit, že když něco udělají, tak to stejně k něčemu nebude. Dále je třeba zajistit, aby legislativní texty byly zpracovávány urychleným způsobem, tak aby administrativní zátěž nevedla k tomu, že se vše bude neustále oddalovat a prodlužovat a tak vznikal dojem, že nejsme schopni účinně a efektivně pracovat. Právě tam, kde se jedná o problematiku subsidiarity, je velice důležité, abychom ty věci vyřizovali rychle. Ve smlouvě o fungování Evropské unie se k tomuto tématu také uvádí jisté věci a proto je důležité, jak jsem ji říkal, právě i tato ustanovení SFEU, co možná nejrychleji implementovat, musíme být tedy aktivnější než do posud. Je to důležité jak pro nás, tak pro občany. My, jakožto národní poslanci, a stejně samozřejmě i poslanci Evropského parlamentu, by měli být od samého počátku zapojeni do procesu vytváření právních předpisů. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát panu poslancovi Sarakiotisovi a teď dám slovo dalšímu řečníkovi a to je pan poslanec Brandner, eh, poslanec německého parlamentu. I vy máte slovo na 10 minut. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Děkuji, dámy a pánové. Jsem velice potěšen, že mám možnost zde hovořit v tomto rámci na této akci, která hovoří o implementaci evropského práva. Já to představím z pohledu německého Bundestagu, kde jsem předseda výboru pro právo a ochranu spotřebitele. Jsem velice rád, že mohu nyní hovořit po Itálii a po Řecku a doufám, že se mi podaří dodržet eh, mých 10 minut stejně tak dobře jako mý předřečníci. Dámy a pánové, pokud v Německu hovoříme o národního mm, zákonodárcích a evropském právu, tak v zásadě se stále jedná pouze otázku, jaké práva má německý Bundestag k tomu, aby se mohl zapojit do vytváření e, zákonů a samozřejmě také německý Bundesrat, což souvislí u nás s naší federální povahou. Tyto práva máme ve článku 23 v ústavě tedy základního zákona v Německu a musím zdůraznit, že s ohledem na Evropský legislativní postup, tady máme obšírnou povinnost pro eh, německou vládu, která musí obšírným způsobem informovat náš Bundestag. Německá vláda musí říkat eh, již předem našemu Bundestagu, že se chce podílet na vytváření evropského práva a při vyjednávání práva musí zhodit náš názor. Zde ho vždy zohledňuje, nevím, já doufám, že ano. Dnes ale nemá jít o účast národních parlamentů na procesu vytváření evropského práva, ale mají o implementaci již přinatého sekundárního státa v členských státech. Na základě toho, že nařízení platí přímo, se vlastně tato tematika hlavně týká směrnic a méně, tak, méně pak již tedy nařízení. Hranice mezi nařízením a směrnicí podle mého názoru je něco, co by se mělo zlepšit, neboť momentálně máme často velice konkrétní ustanovení ve směrnicích, zejména v oblasti technických standardů či ekologických limitů. A na druhé straně například základní nařízení o ochraně údajů. Tam máme asi 48 eh, různých doložek, které dávají členských států velkou možnost pro vlastní manévrovací prostor. Takže hranice mezi směrnicí a nařízením nám poněkud splývá. Dříve než se vrátím k volbě, Eh, toho, zda tedy jde Evropská unie cestou nařízení řízení směrnice. Rád bych nejdříve předal krátký přehled o základních otázkách, které se týkají z transpozice směrnic v Německu. Tam je důležité, kdo vlastně má tu kompetenci pro ten obsah, který se má transponovat a jak je to ustaveno tedy v základním zákoně. Zda tou odpovědnost má z federální postát či zemské spolkové země. Většinou se jedná o eh, spolek, tedy o federální stát, ale ne vždy. Já e, jsem před mým působením v německém Bundestagu působil v Durinském zemském sněmu. E, znám tedy obě dva způsoby transpozice e, evropských směrnic, tedy i tu transpozici na úrovni zem, země. Musím říct, že když se obsahu lidská ty postupuje hlediska, to tedy je odpovědná země, tak se toho chopí. Co se týče federální úrovni, ta potom nemůže e, spolkové zemi nic nařizovat, protože nemá e, velké pravomoci. Co se týče implementace a vnitřní odpovědnosti za nedostatky v implementaci, toto je upraveno samostatným zákonem u nás v Německu, má zkrátku EU a odpovídá to právě podle, je to rozděleno podle věcné odpovědnosti. A další postup, to je otázka, zda takováto směrnice eh, podléhá parlamentu, čili parlamentnímu zákonu, anebo výnosu vlády. Důležité je také to, že i když tady máme implementaci v rámci výnosu vlády, i do toho je zapojen parlament, a spolková vláda může vynést svůj výnos pouze v případě, kdy ten zákon dostatečně odpovídá účelu, obsahovému účelu toho právního předpisu, což opět je u nás zakonveno v odpovídajícím ústavním článku. Co se týče postupu pro vytváření zákona, pokud se jedná o implementaci směrnice, ono je tedy no, běžný zákonodárný postup, který se používá také v případě, kdy přijímáme naše národní zákony. Rád bych se ještě vrátil k problematice národního zákonodáce a relevantní otázky, která se týká volby právního instrumentu ze strany Evropské unie, tedy mám tím na zákonodárce v procesu, a tu volbu mezi směrnicí a nařízením. Myslím si, že tady pozorujeme v Bruselu tendenci, že komise, když provádí své právo na iniciativu, tak se nyní více zaměřuje na nástroj nařízení a méně používá nástroj směrnice. Eh, statistiky to rovněž podkládají, například statistika z roku 2017, která říká, že to, co se žádného legislativního postupu, zde tady máme většinu právních aktů jakožto nařízení a směrnice tady byly pouze tři základní akci a jedenáct pozměňovacích aktů. To znamená, že nařízeních bylo šestkrát tolik než směrnicí. To byly ty základní akty. Podle mne tady jasně vidíme, jaký je poměr mezi nařízeními a směrnicemi a ještě bych to rád detailně rozvedl. Evropská komise má volbu. Jak má volit, zda zvolí nařízení či směrnici? Tady je zásada proporcionality článek 296 smlouvy o fungování Evropské unie. Článek 296 odstavec 1a SFE EU se týká případů, kde ten způsob toho, jaký právní akt bude zvolen, není předem zvolen a orgány mají možnost si případ od případu o tom rozhodnout tím, že dodrží veškeré postupy a zásadu přiměřenosti. Podle této zásady, to je článek 5.4 EU, z toho vyplývají opatření Evropské unie eh, formálně i obsahově nemohou jít nad dosažení cílů, které jsou zakotveny ve smlouvách. Na základě úzké spolupráce se zásadou pro přiměřenosti. Zde máme samozřejmě i subsidiarity, která se týká členských států. Jde tedy o to, jak se k tomu komise postaví. Rozhoduje to případ od případu a Samozřejmě nemůžeme eh, upřesňovat eh, eh, generálně směrnici či nařízení. K čemu to nakonec vede? Že směrnice z pravidla většinou z hlediska proporcionality by, by měl být ten vhodnější právní nástroj, neboť pouze směrnice dovolují ze své povahy, že stanoví závazně pouze ten cíl, kterého se má dosáhnout ale ten způsob, jak se ho dosazuje, je potom již eh, v jaksi kompetenci národního státu a to je právě zásadu subsidiarity, že se to mohou upravit, jak potřebují. U nás tady v Německu občanský zákonník, který pochází z roku 1896 ve své původní podobě a hlavní část toho zákonníka vlastně vznikla hned na začátku 20. století. U nás se tady ukazuje, že naše národní právo je tradiční, staré a máme tam velice komplexní regulační souvislosti a samozřejmě pro nás v tomto případě je lepší směrnice, protože máme flexibilnější prostor pro utváření, než když je to nařízení. Ale nařízení se nyní používají více, jak jsem říkal. A Evropská unie říká, že to právě vedlo k tomu, že tady byly nedostatky v implementaci a tolik řízení o nesplnění povinnosti. Dále se také praxe členských států, že když vytváří národní implementační právo, tak vlastně ještě dělají ten gold plating, že je toho více, než musí a pak to podkopává cíl stejných konkurenčních podmínek. Tyto námitky ale podle mě nehovoří protiprávní nástroj směrnice z mého pohledu. Proč to tak vidím? Protože ty nedostatky v implementaci, jak se o nich hovoří, můžeme vlastně vykompentovat tím, že budeme mít účinnou vnitrostátní kontrolu. Z tohoto pohledu bychom měli eh, si uvědomit, že tolik nařízení v sobě nese společnosti, že tady máme nebezpečí, že nebude možná kontrola eh, aplikace evropského práva dostatečně odbornými kontrolními orgány členských států. Dámy a pánové, myslím si, že jsem ukázal, že nejenom spoluúčast národních parlamentů při procesu vytváření evropské legislativy, ale také aplikace a implementace evropského práva a otázka, zda Evropská unie používá důležitých a nutných prostředků, že toto vše je velice zajímavá opost, že se vyplatí si to detailně rozebrat a já si doufám, že se to nyní detailně společně rozebereme. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát panu poslanci Brannerovi, také děkuji mnohokrát za přesné dodržení času. A teď budeme mít debatu, abychom měli možnost pro otázky a odpovědi. K dispozici máme asi 15 minut. Tak, kdo chce položit nějakou otázku? Prego, honorevole Wieland. Pan poslanec Wieland. Ano, mám otázku, kterou chci položit všem kolegům. Tady eh, náš název říká také pos, posilování práv občanů. A my máme možnost Eh, rozhodnutí v předběžné otázce ze strany ESD. E Nechci tady jmenovat žádné konkrétní členské země, ale vidím, že v členských státech se praktiky liší, zejména například, když si strany požádají eh, o to, aby se nejdříve tedy provedla řízení o předběžné otázce u ESD, pokud nějaké normy nebo pokud jsou pochyby o tom, jakým způsobem vykládat určité evropské normy či evropské právo. Rád bych se tedy dozvěděl o vašich zkušenostech v členských zemích, které jsou zde, zde dnes zastoupeny zkušenosti s touto problematikou. Grazie, onorevole Wieland. Dobře, děkuji panu poslanci Wielandovi. Hlásí se někdo dalšího slovo? O altrimenti se eh, anche il nebo pokud by pan profesor Verman či paní profesorka Smith chtěli něco doplnit v reakci na vystoupení poslanců národních parlamentů. Ah, e l'onorevole Busutil. Pan poslanec Gusutil, jste se hlásil, omlouvám se. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně a děkuji mnohokrát eh, kolegům, kteří přednesli tak zajímavé prezentace. Jak řekl předchozí řečník, tak eh, tato diskuse by měla být eh, velmi zaměřená na občany, protože ve finále, pokud není legislativa EU náležitě implementována, tak to jde ke škodě občanů. Občané přijdou o řadu věcí. Já jsem úplně už eh, přestal eh, počítat ty lidi, kteří se na mě obracejí a jsou frustrováni a říkají, že tak dlouho trvá provádění práv, která by oni měli mít jako evropští občané, která jim jsou zajištěna evropskou legislativou. A je to frustrující a o to víc frustrující, pokud se setkávají s odporem na straně evropských orgánů. Já bych tedy navrhoval, aby jako poslanci jsme se trochu víc zaměřovali na to, co se děje nebo co by se mělo dít v těch případech, kdy právo EU není prováděno, protože se setká s odporem národní vlády či národních orgánů. případě takových potíží já bych eh, chtěl zmínit eh, dvě věci, na které musíme klást důraz. Jednak úloha komise. Komise má hlavní úlohu v tom, aby zajistila, že bude evropská legislativa prováděna. Ale v některých případech Evropská komise má velkou eh, kredibilitu, pokud jde o řízení o porušení smluv, třeba mám na mysli Mm, politiku volné hospodářské soutěže, kde komise má velmi důvěryhodnou úlohu jako nestraný subjekt, který má skutečně zajistit, že evropské právo bude prováděno. Ale potom zase v jiných oblastech je komise jakoby více politická a pomalejší v zajišťování toho, že bude evropská legislativa prováděna národními orgány. Někdy máme dokonce pocit, že se vedou nějaká zákulisní tajná jednání nebo ne tak úplně transparentní jednání mezi komisí a národními parlamenty předtím, než je řízení o porušení smlouvy vůbec spuštěno. A nejsem si jistý, zda je vždy eh, chráněn skutečně zájem občanů. Chtěl bych tedy, abychom měli komisi, která bude zcela nestraná, pokud jde o provádění, prosazování a případné řízení o porušení evropského práva. To by podle mě měla být ta komise, jak ji známe v oblasti volné hospodářské soutěže. A potom druhá věc, to se týká naší úlohy jako europoslanců. Já tady plně souhlasím s tím, co tady dopoledne řekla paní ředitelka právní služby, pokud jsem to dobře pochopil, která navrhovala, že by se měla nastavit jakási posílená spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty v oblasti provádění evropského práva. Protože taková spolupráce by byla naprosto zásadní pro posílení hmm, úlohy občanů. A zejména když občané eh, jsou přehlíženi národními institucemi a mají pocit, že oni nemají hm, dostatek pravomocí pro to, aby zajistili, že bude evropské právo náležitě prováděno. Takže možná by výbor petiční a výbor právní mohl se chopit těchto podnětů a zajistit, že určitá kooperativní struktura s národními parlamenty bude vytvořena a že zajistí, že poslanci, eh, tedy poslanci ze všech 28 členských států a na druhé straně zase poslanci Evropského parlamentu budou spolupracovat na tom, aby zajistili, že evropská legislativa bude prováděna a to zejména v těch případech, kde je odpor na straně vnitrostátních orgánů. Děkuji, děkuji mnohokrát. Hlásí se ještě někdo další ze strany poslanců? Prosím, paní poslankyně Rosíny. Ano. Já myslím, že je důležité se ptát, proč se neprovádějí ty evropské směrnice, protože těch důvodů může být celá řada, proč se dostaneme do fáze řízení o porušení. Já mohu říci, že Národní parlament je občany vnímán jako místo, které je zastupuje a tudíž často evropská legislativa nespravedlivě, zdůrazňuji, je vnímána občany jako něco, co jim je vnuceno. A to je problém, protože italský parlament je sevřen mezi občany a územími a evropskými institucemi. To je v současné době reálná situace, dobře to známe. A to bychom měli tedy pochopit. A říkal to tady i pan profesor Gerstl na začátku. Já myslím, že je potřeba umět předvídat ty časové lhůty a umět zajistit, že národní parlamenty ještě předtím, než dostanou ty návrhy, budou mít možnost se vyjádřit budou mít možnost vyjádřit názory občanů a jednotlivých území, protože velmi často ty místní eh, subjekty mohou eh, prožívat eh, nějaké excesy, pokud jde o provádění té legislativy. A je potřeba uvědomit si, že Evropu tvoří i různé menší subjekty a to musíme všechno mít na paměti. A musíme zajistit, že evropští občané budou sjednoceni v tom skutečném evropském duchu. To je úloha, kterou máme všichni a já to zejména silně vnímám. A myslím si, že eh, umět předvídat ty časy, časové lhůty, umět ovlivnit už tu předběžnou fázi, ty návrhy Evropské komise, mm, už to mohlo vést k tomu, že zabráníme k některým následným konfliktům. Konfliktu mezi těmi třemi úrovněmi občané, Evropský parlament a evropské instituce. A potom ještě poslední věc, poslední návrh, který sdílím s poslanci mého parlamentu, ale nejenom s nimi, je politický dialog, který by se měl vést mezi evropskými parlamenty. To je něco, co zatím tady nevidíme. Mm, ta snaha o komunikaci, o výměnu názorů, to by usnadnilo, že ty směrnice, ta nařízení, ještě předtím, než se dostanou do přímého provádění, nebudou vnímány jako nějaká, eh, ne, nějaké nutné zlo, které musíme absolvovat. Eh, já myslím, že v současné době i evropští občané řadu těch věcí vnímají a já tady tady eh, chci vyjádřit velikou snahu, ochotu hledat lepší řešení té stávající situace. Děkuji. Děkuji paní poslankyně Rosíny. Máme ještě asi pět minut v této sekci a já bych teď chtěla předat slovo dvěma profesorům, jenom tak velmi stručně, během dvou a půl minuty, abyste nějak zareagovali stručně na to, co tady řekli eh, ti vnitrostátní řečníci z národních parlamentů, pan profesor Vermans. Madam Chair, uh, and thank you for your... Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také za otázky a vystoupení. Eh, eh, nejdříve zareaguji na to, co říkal pan Vílan, pokud jsem správně pochopil jeho vystoupení mm, Eh, protože naším cílem je zde posílit výkon eh, občan, eh, práv občanů a to nedělají jenom parlamenty. Mm, je otázka, zda Eh, bychom mohli přimět eh, vnitrostátní soudy, aby podkládali, pokládali předběžné otázky. Eh, pokud se podívám na situaci v Nizozemsku, tam vidím, že soudy a soudci jsou, váhají s použitím té předběžné otázky, kterou mají k dispozici. Trvá to dlouho ale je to něco, co slouží evropským občanům, takže potom stěžovatelé si, eh, podávají petice a žádají o předběžnou eh, ne řízení, předběžnou otázku položenou Evropskému soudnímu dvoru a někdy na to vnitrostátní soudci nereagují, protože si myslí, že vědí, že znají to řešení ale eh, měli by eh, postupovat v souladu s tím, co Evropský soudní eh, dvůr odpovídá na tu předběžnou otázku a to vnitrostátní soudci často nečiní. Takže to je jedna cesta, jedna práce, kterou bychom měli odvádět. A další dvě otázky které byly eh, od pana eh, Busutila a paní Rosíny. K tomu se vyjádřím jenom stručně, protože více to spadá do odbornosti profesorky Smithové. Ale jedna věc vyplynula z našeho výzkumu a z našeho sledování situace v celé Evropě která mne zaujala e, při transpozici, a je to taková jedna příhoda. Byli jsme v konkrétní zemi, nebudu ji jmenovat, a hovořili jsme s představitelem, úředníkem mm, a stejně jako poslanec Řecka řekl, vy jste na místě, na jedenáctém místě na tom, eh, my jsme to říkali, vy jste na jedenáctém místě na tom scoreboardu komise a eh, ten vysoce postavený úředník eh, to chtěl vidět a říkal, my jsme na jedenáctém místě, to jsme příliš vysoko, to nás poškozuje v biznisu, v ekonomicky, protože z toho a z toho vyplývá, že oni chtějí mm, jak si strategicky se umístit, protože vidí, že transpozice, správná transpozice a být tím dobrým žákem má určité negativní eh, dopady, pokud tak neučiní všichni a je to nevýhodné pro eh, biznis v té dané zemi. Pokud to udělají jenom jedně a ostatní ne, nevznikají ty rovné, rovné eh, podmínky to je věc, na kterou bychom se měli zaměřit. S Lisabonská smlouva a ty finanční postihy paušální jsou dobrou cestou, ale eh, měli bychom mít možná i něčím jiným, možná další regulace eh, asi nebude ta pravá cesta, eh, jak protože tady správně sice zde zaznělo od pana Brandnera, že příliš mnoho regulace je nežádoucí, ale někdy je regulace dobrá. Nicméně měli bychom nacházet eh, cesty, jak urychlit transpozici. Mít, uh... Děkuji panu profesoru Vermancovi, tak ještě paní profesorka Smith, máme opravdu už asi jenom minutku. Word on preliminary Jenom k těm předběžným otázkám a rozhodnutím. To je velmi eh, komplikovaná eh, situace. To, eh, já se domnívám, že to není nejlepší cesta, jak se domáhat svých práv. Je to náročné finančně náročné i časově náročné a její výsledek je nejistý. Vždy se můžeme spolehnout na eh, dvojí eh, řízení, jednak, eh, jednak o porušení a jednak předběžné řízení, ale ani jedno nepovede k výsledkům. Já bych se zaměřila na otázku nestranosti komise, napsala jsem o tom Eh, i několik pojednání a říkám, že jsou tady problémy s tím, ale tady se zastanu eh, komise. Komise je politickým orgánem a bude po těch řízeních o porušení, kterým dává politickou prioritu, nemá, eh, proč se nemá neomezené zdroje a proč se zdá hm, ne, nestraná v oblasti hospodářské eh, soutěže, eh, to je, eh, protože ta situace v této věci, v té hospodářské soutěži je jiná, když se rozhoduje o dvou soutěžitelích. Děkuji, děkuji mnohokrát všem. Děkuji za velký zájem, který jste vyjádřili o toto téma a doufám, že do budoucna budeme mít ještě další příležitosti se setkat k této věci i s ohledem na nové výzvy s nadcházejícím období. Omlouvám se, velice se omlouvám, ale opravdu už nemáme více času na tuto sekci. just a number. Yeah, yeah. <laughs> okay, thank you very much. Thanks. So, ladies and gentlemen, different... Dámy a pánové, kolegové, přátelé, jsem rád, že tady probíhají eh, zapálené interní Eh, diskuse, což je dokladem toho, že takové a taková setkání jsou užitečná ale eh, bohužel musíme dodržet eh, časový rámec a to třetí, třetí panel, které se zabývá úlohou stížností ombudsmanům a peticí, jako nástrojů k odhalení porušení unijního práva a já bych jako první po, eh, po, prosil evropskou eh, ombudsmanku paní Emily O'Reilly, aby uvedla toto téma. Děkuji, dobré odpoledne. Já e, s potěšením vystoupím i na tom druhém panelu, který se týká úlohy e, ombudsmanů a petičních výborů při odhalování porušení. Ombudsmanové jsou jakýmsi prostorem mezi lidmi a e, administrativou, takže vidí, kde přesně vystávají problémy a díky doporučením a různým jiným nástrojem směřuje směřujeme k transparentnější veřejné službě. Používáme měkký nátlak, ale ten, ty naše pravomoci inspekce a šetření nám umožňují nalezat problémy a dosahovat změny. Jednotlivá stížnost může odhalit větší problém, anebo opakované stížnosti v jedné věci mohou poukázat na systematický, systémový problém. E, efektivnější je někdy použít vlastní iniciativu při širším šetření těchto systémových problémů, namísto toho, abychom měli šetření u každé stížnosti. Jediný, jeden příklad, který eh, chci zmínit, je strategické šetření toho, jak komise řeší strategické eh, eh, Eh, strategické stížnosti v rámci té, toho pilotního projektu, kdy vlastně je cílem vyřešit to ještě před řízením o porušení. Po celé řadě stížností o tomto eh, pilotním projektu jsem se snažila o širší pohled a moje strategické šetření se zabývalo různými problémy, které vedly, přinutili komise, aby se s těmi stížnostmi zabývala. Vedle toho jsem navrhla, jak může komise zlepšit svůj vztah se stěžovateli a posílit transparentnost? Celá řada problémů totiž mm, plyne z toho nepochopení, jak jsou tyto, eh, tato řízení vedena a komise eh, se nesnaží pracovat s těmi nepr- ne- mm, nesprávnými očekáváními. Pokud se komise rozhodne nešetřit či uzavřít řízení, musí to dostatečně stěžovateli vysvětlit a pokud tak neučiní, vede to k frustraci a dalším stížnostem. Uh, stížnost, která směřovala na implementaci německém eh, ochrany soukromí na internetu a eh, komise nešetřila tuto věci a mě, věc, ale byla mnou přinucena, aby lépe vysvětlila své rozhodnutí. Vysvětlila jenom v jednom bodě, ale celkově ne. Další oblast, které se věnuji, která může vést k odhalení porušení, jsou odmítnuté přístupy k veřejným dokumentům. Ti, kteří se domáhají přístupu k dokumentům, se domáhají v rámci snahy upozornit na nějaký problém. Konkrétní příklad byl nedávný stížnost eh, eh, poslance parlamentu, který chtěl eh, zápis ze schůze regulatorního orgánu v oblasti emisích. Tento tento poslanec se domáhal těchto záznamů v souvislosti s šetřením eh, skandálu Dieselgate a já jsem doporučila, aby komise umožnila přístup eh, k těmto zápisům. Eh, občané by neměli mít neměli mít jakýsi zákaz přístupu k tomu, co jejich vlády dělají. Uh, Eh, Evropská síť ombudsmanů je další prostor, kde se dá, eh, dají odhalit tato eh, mm, porušení. Ostatní ombudsmané se na mne mohou obracet, nebo jednotliví ombudsmané z evropských zemí se na mne mohou obracet a já potom mohu žádat o pomoc jednotlivé instituce, včetně komise. To může vést k vyšetření na národní či regionální úrovni. Nedávný příklad příklad bylo šetření eh, federa, belgické eh, ombudsmanky eh, o sloučení rodiny a e, e, také šetření ombudsmana v Irsku o e, zemědělských dotacích. E, často dochází k paralelním šetřením společně s kolegy v síti, ab, v rámci této síti, abychom šetřili věci evropské i regionální. Paralelní iniciativa takto byla vedena e, v, v souvislosti se směrnicí o látkách, které e, zmenšují ozonovou e, vrstvu a um, podařilo se e, nám, zaměřili jsme se také na exportní kredity a úvěry a také na způsob nakládání s azylanty při jejich navracení do tří zemí. To byly konkrétní oblasti, kdy ombudsmané poukázali na porušování evropské evropského eh, práva, ale určitě těch příkladů na úrovni jednotlivých členských států najdeme mnohem více. Děkuji. Děkuji eh, paní ombudsmance, dámy a pánové, eh, kolegové ve z petičního eh, výboru pro mne připravili dosti eh, dlouhou prezentaci tak, eh, o tom, jak nazíráme na tuto problematiku na půdě petičního výboru. Petiční výbor každoročně připravuje zprávu o té naší práci a pokoušíme se každoročně diskutovat toto téma s kolegy z jiných jiných výborů. Máme skvělou spolupráci s uh, úřadem paní ombudsmanky a tímto jí také děkuji. Chceme pokračovat v té spolupráci. A proto jsme také zorganizovali dnešní setkání, aby vznikla platforma k diskusi i na, s vnitrostátními parlamenty a ombudsmany členských států a my chceme v těchto aktivitách pokračovat na úrovni Evropského parlamentu. E, tolik tedy e, stručně za e, náš výbor a nyní bych e, požádal pana Tiaga Timbursia z Lisabonské univerzity, který bude hovořit o úloze ombudsmana a e, petičních výborů při zjišťování těchto porušení. Máte slovo, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dříve bych chtěl říct, že je mi velkým potěšením a velkou ctí být zde dnes eh, mezi vámi v tomto parlamentu a hovořit o takto důležitém tématu. Budu tedy hovořit o roli ombudsmanů a petiční výboru při odhalování porušování práva Evropské unie. Struktura mé prezentaci v podstatě sleduje briefing, který byl dán k dispozici. Já tady chci se podívat na hlavné rozdíly role ombudsmanů a petičních výborů a stížností, které se na ně obrací. Budu také hovořit o určitých zásadních či hlavních osvědčených praktikách a na závěr eh, navrhnu jistě podněty. Co se týče peticí a stížností, to jsou dvě eh, formy, které jsou nejvíce příslušné občanovi, když chtějí reagovat na eh, aplikaci evropského práva. Takže oni mohou říci, že se jim nějaký zákon nelíbí, a nebo naopak říci, že, že se jim nelíbí, jak veřejné orgány aplikují právo Evropské unie. V rámci eh, našeho tématu je to zásadní, neboť právo chce propůjčit hlasu občanovi v první řadě. Ale Většinou je to určité rozhodnutí. A vždy je to rozhodnutí mezi právem a postupem. A tady je tedy důležité, co se týče stížnosti ombudsmanovi, to se netýká práva, ale určitého rozhodnutí. A jde tedy o to, aby ombudsman rozhodl, zda to stížnost je osprávněná či ne. Což je tedy důležité právě pro postupy osvědčených praktik co se týče ombudsmanů, jak se postupuje. Postupuje se relativně diskrétním způsobem a e, výsledek se zveřejní teprve až, když ombudsman rozhodne v té jeho závěrečné zprávě. Jinak to není veřejné. Co se týče eh, těchto práv, tedy mezi různými státy máme velké podobnosti, ale i jisté rozdíly. Samozřejmě to právo na účast, eh, většinou je to zakotveno v zákoně, pak eh, je ale ty, ty možnosti akce ombudsmana se liší. Eh, žádosti se předávají v písemné podobě, ale někdy i v ústní podobě, co se týče ombudsmana, petice samozřejmě písně, ale toto eh, právo se týká pouze toho účastníka, tedy toho stěžovatele, stejně tak, eh, jak je to upraveno práva, volí, volebního práva. A ovšem zase ta frekvence takovýchto snížení je téměř bez omezení. A zase to konkrétně rozhodnutí se týká přímo politických rozhodnutí. A co se týče ombudsmana, tak tady si stěžovatel tedy chce, aby ombudsman se ho zastal. Takže petice a stížnost oba dva způsoby vlastně zajistí přístup k nějaké reakci, k odpovědi, k feedbacku. K tomu, že tedy někdo se obrátí na odpovědné osoby, skontaktuje je, na ty politické orgány a tak dále. Tak to funguje demokracie, o to jde. Je to tedy zastupitelská demokracie a pak se máme přímou demokracii. A to je to tak něco mezi tím. Jsou tady možnosti pro občana, aby se účastnil demokratického procesu, ale to hlavní konečné rozhodnutí je v rukou jeho zástupců. Co se týče osvědčených postupů, zde začneme takovou tou historickou obavou, totiž to, že tady se týká pouze jednoho občana, co se týče štížnosti a skupiny, co se týče těch peticí. V podstatě v praxi ne vždy je zaručena takováto rozmanitost a někteří i autoři říkají, že vlastně tento způsob demokracie v sobě schrnuje velkou křehkost. A to je ten skutečnost, že e, tyto nástroje může použít ten, kdo má více sociálních zdrojů či více mo- moci vůbec a tímto vlastně takto zesílí svůj hlas. Takže tam není to typické e, kolektivní účast občanů. Ne, vždy je to zajištěno. Petiční systém se asi nejvíce modernizoval v, v poslední době a tady máme účast respektive signifikativní nadúčast mužů, kteří toto více tedy využívají. Samozřejmě to asi souvisí s tím, jak se vyvíjela eh, občanská společnost, to, kdo jsou tedy předkladatelé petici. A tady podívejme se na Litvu, tady, tady ombudsman překládá každoroční výroční zprávu, kde schrnuje informace a na základě těchto informací potom eh, provádí osvětové kampaně, které jsou zaměřeny přímež eh, na eh, skupiny, které nevyužívají dostatečného služeb. HOSPO obdobně je to v Severní Irsku, tam také máme výroční zprávu o rovnosti, kde se zohledňuje profil stěžovatelů, co se týče pohlaví, Eh, rasy, věku, politických názorů a tak dále. Tedy systematicky se takto zbývaly údaje o peticích a stížnostích, jací jsou to tedy občané, kteří e, si stěžují. Ovšem toto není e, jaksi běžná praxe ve všech členských státech, spíše naopak. Ne tedy všichni občané jsou schopni používat takovéto nástroje, ne všichni občané mají dobré informace pro to, aby vůbec identifikovali problémy, a mohli tedy se dožadovat zlepšení. Petice. Ty jsou důležité proto, protože zapojí občany do procesu prostřednictvím slyšení a debat, které zahrnují poslance, členy vlády a vysoké představitele státní zprávy. Toto je také velice dobré, pokud takovouto debatu přenáší televize, či pokud je k dispozici na internetu, tak jak to bylo v rámci Evropské petice a také ve Skotsku a v Portugalsku je tomu tak. Je to tedy veřejnější postup než podstup stížnosti ombudsmanovi. Což se například projevilo v poslední anketě velského ombudsmana, kde občané jasně eh, projevili přání, že by chtěli jaksi personalizovanější kontakt se ombudsmanem během procesu zpracovávání stížnosti. Takže máme slyšení, debaty, to je velice dobré, má to samozřejmě i své omezení. V Portugalsku například, když má nějaká petice více než 4 tisíce podpisů, pak je to k tomu přistupováno takto veřejně s tou debatou a je to tedy přenášeno i v televizi. V parlamentu je to například strop 50 tisíc podpisů. Ovšem této eh, limity sebou přináší stejné rizika, protože je to zase překážka vlastně přístup občanů k takovémuto eh, typu stížnosti, která by takto veřejně potom byla probírána a přenášena televizí. Například to stěžuje přístup občanů z vesnických občanství, eh, oblastí, kde tedy eh, samozřejmě, pokud je to takto zveřejněno, tak pak eh, občané má asi větší šanci na to, že jejich stížnost bude úspěšná. To je třeba si uvědomit slyšení, že takováto debata, která to zveřejní, je velice ku prospěchu. Nezávisle na těch prazích, na tom omezení, jak ombudsman, tak petiční výbor, akceptují kolektivní stížnosti. To samozřejmě určitá příležitost, jak rozšířit eh, tu skupinu občanů, se kterými komunikují, například případ oficiálních eh, online platform, která pomáhají sbírat podpisy a které dovolí interakci nejenom s autory téhle petice či štížnosti, ale vlastně se všemi těmi, kteří takovou tu petici či štížnost podepsali. Na druhou stranu petice elektronické petice jsou momentálně zásadní prvek pro vytváření vztahy mezi publický, veřejnými institucemi a občanem, zejména proto, že je tam obrovský potenciál pro občany, co se týče přístupnosti. A takto můžeme zahnout ty občany, které by v jednom případě se neza zařídili a byli by podreprezentováni. Takže tady máme přístup k novým technologiím, to je dobrá věc a znamená to, že účast ovšem zase na druhé straně by mohla vést k tomu, že jsou upřednostněny pouze jisté skupiny obyvatel, a to ty skupiny, které jsou schopní se dobře vyznat v elektronickém prostředí na úkor jiných skupin, které spíše by šly cestou eh, petic, které jsou na papíře, protože se v elektronickém světě tak nevyznají. Takže pozor, na to tedy upozorňuji, elektronická petice, petice má velkou výhodu, zejména co se týče zveřejňování té petice, co se týče informací o celém procesu a dokumentace, která se předkládá během procesu petice a stížnosti, je možné odpovídat na otázky, které byly položeny vládě a tak dále. To je dobré. E, dovoluje to rozvoj, rozvoj společenství způsobem, jaký dřív nebyl možný. Veřejnou kontrolu to rovněž e, jak si posiluje. pak je to velká povídka pro zlepšení úsilí e, samotných institucí veřejné zprávy hlavní důležitý nástroj, který přispěl k zlepšení zapojení občanů jsou sociální sítě, protože prostřednictvím sítí může se rozšiřuje informace o práci státních institucí a dokonce přímo v reálném čase. Takže to je velice užitečné a obmucmani mohou být takto více, zdá se, že jsou aktivnější a více používají takovýto typ platform než petiční výbory s některými výjimkami což samozřejmě souvisí s kolektivní povahou eh, petiční výboru. To je kolektiv lidí, ombudsman je sám, takže on si to sám může rozhodovat a lépe může řídit informace, které o sobě dává na webu k dispozici. Je to ovšem někdy pouze jednostranný způsob používají, používání takovýchto nástrojů a někdy nevždy dochází k podpoře skutečného dialogu s občany prostřednictvím těch platform. V tomto kontextu je důležité provázet od světové kampaně pro občany, aby věděli, jakou roli mají státní instituce, aby se takhle to posílili vztahy mezi občanem a státními institucemi. Prvořada je zde komunikace. Ta se nemůže omezit pouze na přenos informací, ale ta by měla podporovat a podněcovat občany k účasti a zkracovat tu, tu vzdálenost, která často existuje mezi politickou mocí a občany. Takto se mohou volit moderní inovativní formy komunikace, jak pro petiční výbory, tak pro ombudsmany a nesmí se omezovat pouze na poskytování informací, což je případ například rakouského ombudsmana, který má na televizi svůj program, to má velký dopad. A je to skutečný způsob, jak se, způsob, jak se skontaktovat s občany a ukázat na roli ombudsmana. Další případ, například nizozemský ombudsman, který eh, popisuje vlastně think, jak si to, jak si, nereálně případy na základě ovšem reálných případů a takto seznamuje občany se způsobem své práce. Je tedy důležité, aby se používaly takovéto komunikační prostředky, aby lidé věděli, jakým způsobem vlastně ombudsmané pracují, rovněž tedy i petiční výbory. Bohužel ale e, takovouto Mm, praktiku nebo to, takové postupy nenalezáme všude a je to škoda, protože toto je, myslím, relativně jednoduchý přístup, jak rozšiřovat informace buď online nebo i v tištěné podobě a je skutečně velice důležité informovat občan, jak tyto eh, orgány fungují. Ehm, to informace by mohly jít také prostřednictvím nevládních organizací či místních orgánů. Tedy v Evropské unii můžeme konstatovat, že občané přesně nevědí, jak eh, petiční výbory ombudsmani pracují. Bylo by tedy vhodné vytvořit jakési informační sítě, kde by se mohly sdílet informace, jaké například eh, Evropská síť ombudsmanů, která zprostředkovává informace o evropské legislativě. Tím usnadňuje spolupráci mezi ombudsmany a samozřejmě jde v první řadě ochranu práv občanů Evropské unie a také o to, aby evropští občané měli dobré informace o evropské legislativě. Pak tady máme jisté nástroje spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem, jako například případ zástupců národních parlamentů v Evropské unii. Ovšem, na rozdíl od toho, co se týče ombudsmanů, žádný z těchto národů není, ne, vlastně neadek, nedokáže adekvátním způsobem podporovat celý proces předkládání peticí, což je škoda. Některé návrhy na závěr, tři, čtyři krátké poznámky. Na jedné straně používání toho, jak, tedy jak zaručit, aby porušování evropské legislativy bylo odhaleno a upraveno či porušování práv počlenů. Tady by se mohlo jít prostřednictví sociálních síť, mohla by se vytvořit nějaká specifická sociální síť, která by se právě specificky věnovala těmto tématům. A tímto způsobem by se podporovalo to, aby občané používali těchto nástrojů jakožto formy na odhalení problémů s evropskou legislativou. A také by se ukazovalo, jaké jsou zkušenosti v jiných členských státech, což by ovšem zase pouzbuzovalo i občany jiných členských států, aby používali takovéto nástroje. Takováto sítě sdílení informací na úrovni například komise by mohla jít také s krokem, jak podpořit roli parlamentu v této oblasti. Sbírat, sběr informací, to je důležité. Například informací o počtu stížností a peticí, které byly úspěšné, které ne, to by bylo důležité pro to, abychom odhalili problémy a abychom dokázali nalézat vhodná řešení. A ještě taková eh, autonomní kapitola, co se týče výročních zpráv, jak petičním výboru, tak ombudsmana. To by byla také forma, jakým způsobem propůjčit identitu těmto záležitostem. A možná by bylo možné každoročně vytvářet jednu jedinou zprávu, kde by se schrnuly veškeré informace o této oblasti. A již uzavřu své vystoupení. Já si myslím, že bylo důležité zejména propočít větší viditelnost a posílit kontakt s občany, takto tedy odkryt potenciál, která mají nové technologie pro to, aby posílili účast občanů. Tím mám na prostřednictvím eh, například stížnosti prostřednictvím smartphonu nebo petice prostřednictvím videí. Vše toto je, myslím, vhodné pro občany a předkladatele peticí. I toto jim usnadňuje účast. A pak je třeba využít možnosti těch platform, jakožto způsobu komunikace, nejen to pro předkladatele peticí a stížností, ale také pro všechny, které je podporují. Zásadně je také, a tady mám na mysli eh, kontrolu a hodnocení, tady je zásadní, abychom měli hodnotu cení, které by zahrnulo veškeré adekvátní ukazatele, tedy jednak to institucionální charakter těchto postupů, ale také chování těch hlavních aktérů, tedy těch ombudsmanů, parlamentů, vlády a samozřejmě také občanů. Je třeba, aby se respektoval zákon o sbírání informací, ale s ohledem na tento zákon by bylo, myslím, možné vytvořit takové to hodnocení toho, jak eh, občané sami vidí své vlastní zkušenosti, jak je hodnotí. A tady bylo vhodné, abychom měli šetření, tedy určité angety, smýšlení občanů, abychom se zeptali občanů na, na začátku, tedy na jejich uh, zkušenosti a pak, když petice ty činnost proběhne, tak se zeptat občanů na výsledky, co si o nich myslí, abychom věděli, jaký dopad vůbec mají takovéto postupy, jaký dopad to má v důvěru občanů, na důvěru občanů politické instituce. A pak by bylo samozřejmě vhodné zjistit, že ten dopad je pozitivní. Dále specifické kampaně, které se zaměří na občany, které jsou vzdálenější administrativě a normám a které mají málo znalostí. To by se mohlo dělat například prostřednictvím nějakých informačních letáčků, kde by eh, jsme měli jasně popsáno, tedy kde si můžou občané stěžovat. Mělo by to být k dispozici v různých jazycích, zejména v těch hlavních jazycích eh, migrantů a tak dále. To je tedy z mé strany vše. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše případné dotazy. Thank you very much, eh, Mr. Tibur. Děkuji eh, za velmi zajímavou a inspirativní prezentaci panu Tibur Silvi, velmi zajímavou analýzu současné situace a Nyní dávám slovo našim čtyřem eh, řečníkům, což eh, jsou ombudsmani z různých zemí eh, Evropské unie. A začnu paní Silví Spurek, která je odpovědná za dohled na lidskými právy v Polsku. Prosím tedy, paní Spurek, máte slovo. Good afternoon. I will speak. Dobré odpoledne. Děkuji za pozvání na tuto konferenci a já budu hovořit za doktora Adama Podnora, polského uh, ombudsmana. Uh, ombudsman, jak úřad ombudsmana uh, Eh, který se zabývá ochranou práv občanů a eh, obecním přístupem k férovému eh, řešení sporu. Ukázalo se, že transpozice není vždy efektivní a ne vždy odráží evropské hodnoty a myšlenky členské Um, they nevždy eh, odrážejí to, co je obsahem směrnic. Evropské směrnice chrání občany proti diskriminaci jenom do určité eh, míry. Tato ochrana je dosti široká, eh, pokud jde o diskriminaci etnickou či rasovou a je menší, pokud jde o diskriminaci rodovou a je dosti omezená, pokud jde o diskriminaci osob s postiženími. Takže Eh, občan, ob, evropští občané jsou často nerovně, eh, je s nimi nerovně zacházeno eh, na základě zákonů, které měly diskriminaci eh, odstranit, zejména pokud jde o ochranu občanů s postiženími a byla zde snaha již tyto eh, situaci řešit horizontální směrnicí. Horizontální eh, směrnice byla předložena komisí již v roce 2008, ale nikdy nebyla přijata. Není zde politická vůle na, členě, na straně členských států a nejsou zde také účinné nástroje Evropské komise, které by stimulovaly tuto změnu. Eh, selektivní eh, transpozice této směrnice vedla k nedostatečným vnitrostátním zákonům. Polský zákon, který se týká eh, implementace některých předpisů EU o rovném zacházení. Z tohoto zákona eh, plyne, že diskriminace etnická, pokud jde o přístup ke vzdělání, je zakázána, ale diskriminace ve stejné oblasti na základě sexuální orientace je možná. Eh, rasová diskriminace, pokud jde eh, po, o přístup k zdravotní péči, eh, může být předmětem domáhání se nápravy, ale v jiných oblastech ne. Takže dochází k nerovné transpozici směrnic a to se v Polsku ukazuje i v souvislosti s těžbou v určitých oblastech Polsky v Bělověském lese. Eh, přístup ke spravedlnosti v oblasti životního prostředí, eh, eh, tedy úsmluvla z Ohusu, která odráží směrnici, která pře ukládá přístup k odvolacímu řízení občanům a před nezávislým orgánem napadnou, s cílem napadnout rozhodnutí. Je tedy možno napadat projekty, které dopadají na životní prostředí a to potvrdil i Evropský soudní dvor. Eh, nesoulad mezi evropskými zákony a eh, místními eh, zákony v, oblasti, v souvislosti s tím bělověským lesem jsou následující. Neziskové organizace se nemohou obrátit na správní soud, mají pouze možnost účastnit se dokonce pokud jsou stranami eh, řízení, eh, ale stranami řízení v této situaci žádné neziskové organizace nejsou a polský ombudsman podal stížnost ke správnímu eh, soudu proti tomuto rozhodnutí, ale správní soud na dvou instancích považoval tuto stížnost za nepřípustnou, protože Předmět té stížnosti byl mimo pravomoc správního soudu. A to je ta dru- ten druhý rozměr. Navíc tvrzení, které mm, uváděl ombudsman ve své stížnosti, tato tvrzení byla potvrzena Evropským soudním dvorem, ale zároveň ministr e, životního prostředí odmítl pozměnit vnitrostátní e, legislativu e, tak, aby se změnil přístup k těmto informacím. Za třetí, je potřeba si připomenout situaci, která byla testem úči nosti evropských eh, zákonů. Migrační krize, migrační krize v Evropě vedla k tomu eh, k problému přijímání migrantů a uprchlíků a vzniklo zde riziko, že tisíce lidí budou bez pomoci eh, rozhodnutí září 2015 to, po, Polsko se zavázalo přijmout 6 tisíc uprchlíků a třeba, že bylo komisí vyzýváno, aby tak učinilo, tuto povinnost nikdy nenaplnilo a e, politická nevůle vedla tedy k porušení občanských práv eh, rodiny s dětmi a ženami se, eh, byly, zůstaly bez pomoci nebo se utopili na cestě do Evropy. Dalším problémem je odmítnutí přístupu ke klasifikovaným informacím eh, při řízení o mezinárodní ochraně pro zahraniční občany. Tento zákaz přístupu nemá žádné e, důkazy, žádnou, žádný základ a neumožňuje, není možné se proti němu odvolat aby bylo možné se odvolat, to bylo v mnoha eh, soudních rozhodnutích Evropského soudního dvora zdůrazněno. Evropský soudní dvůr řekl, že efektivní náprava musí být podmíněna tím, že eh, i že účastník eh, má možnost se dozvědět důvody, které vedly k rozhodnutí proti němu. Toto jsou, bylo několik eh, případů, které ukazují, že práva evropských občanů nejsou dostatečně chráněna. Polský ombudsman eh, předkládá tyto věci eh, polským úřadům a podává podněty k soudu, ale bez Eh, podpory evropských eh, institucí mají ombudsmeni omezené možnosti zlepšit situaci. Každý legislativní eh, předpis se dotýká osob a dotýká lidí a jejich snů a přání. A je možné postupovat ruku v ruce s těmito lidmi anebo je nechat pozadu násilí založené na genderu Existuje tady směrnice, která eh, eh, chrání oběti takového sexuálního násilí. Eh, já bych mohla celou dlouhou dobu hovořit o těchto zneužíváních v oblasti eh, těchto útoky a doufám, že tak budu moci učinit v budoucnosti. Dnes se tedy omezím na to, že zdůrazním, že tato směrnice o ochraně obětí nebyla plně transponována a, a, eh, a uvedena v život v Polsku. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát a také vidíte velmi vstřícnou reakci posluchačů. Děkuji ještě jednou a nyní bych dal slovo dalšímu řečníku řečníkovi eh, Marii Patakijová, která je eh, ombudsmankou eh, na Slovensku. Prosím, máte slovo. Dohodli v paneli. Děkuji, pane předsedo. My jsme se panelu dohodli, mimo kolegyně z Polska, která tady s námi nebyla, že budeme sdělovat naše zkušenosti v našich národních jazycích, které zastupujeme. Já především děkuji za možnost sdílet zkušenosti z interpretace a aplikace evropského práva na Slovensku má prezentace se bude týkat problematiky malých vodních elektrární a ve vztahu k tématu je ve vztahu k tématu, o kterém jsme právě hovořili, a také ve vztahu k tématu minulého panelu. Zejména nejdříve velmi stručně představím kompetenci, tedy působnost osoby ombudsmana na Slovensku, pak se budu věnovat problematice malých vodních elektrární, práva Evropského slovenského a zejména mimořádní zprávě, která byla prezentována v březnu roku 2011 v Národní radě Slovenské republiky a pak z toho vyvodním závěry. Veřejný ochránce práv na Slovensku je instituce, která je upravená ústavou Slovenské republiky byla doplněna do ústavy v roce 2001. Zde jsem zobrazila základní vymezení kompetencí veřejného ochránce práv. Zákonná úprava byla také přijata v roce 2001, to znamená, že instituce veřejného ochránce práv na Slovensku má více než 15 let a postupně věřím tomu, že se projevuje pozitivní účinek působní této instituce v soustavě ústavních orgánů Slovenské republiky. Základní charakteristický rys veřejných obránců práv je, že to je parlamentní ombudsman, že je tedy volen parlamentu a odpovídá se slovenskému parlamentu, Národní radě Slovenské republiky. Je to tedy národní ombudsman, to navazuje na to, že je zároveň monokratický, tedy na rozdíl od svých eh, ctěných kolegy, které zastupují obmocmane svých zemí. Veřejný ochránce práv na Slovensku nemá svého zástupce a je povinný vykonávat kompetence osobně a nezávisle. Tak a teď bych eh, chtěla přejít k problematice, které se chci obsáhleji věnovat a to jsou takzvané malé vodní elektrárny. Malé vodní elektrárny, na Slovensku jich máme asi 203, tedy ke dni vypracování mojí zprávy s tím, že je možné podle možných vhodných profilů ještě jich realizovat 375, 375 dalších malých vodních elektráren a tím využít hydroelektrický potenciál slovenských řek. Malé vodní elektrárny mají svá pozitiva a také negativa. Celková myšlenka je ta, že e, Kyotským protokolem se signatářské státy v rámci OSN zavázaly postupně snižovat emise skleníkových plynů e, s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a v důsledku toho se v rámci EU zavedla podpora používání e, obnovitelných zdrojů energie v zemích EU. E, jedna z těchto možností je také využít potenciál řek prostřednictvím vodních elektrární. E, malé vodní elektrárny jsou takové elektrárny, jejichž instalovaný výkon je do 10 MW. Pozitivní dopady těchto elektráren Eh, jsou ty, že v porovnání s výrobou elektrie z fosilních paliv to je nižší zátěž některých složek životního prostředí, zejména ovzduší, emise skleníkových plynů a tvorba odpadu. Výroba elektrie z nich není zatížena dopravními náklady ani environmentálními vlivy dopravy a také přispívají k diverzifikaci energetických zdrojů a zvyšování energetické bezpečnosti. Negativní dopady jsou Především zpomalení vodních toků, změna teploty, snížení koncentrace kyslíku, snížení samočistící schopnosti vody a následně změna druhového složení živočichů. Výrazné negativum je rovněž snižování diverzity, fragmentace biotopů a v případě vzácných biotypů může dojít k jejich poškození či až zničení a také narušení propojenosti vodních toků, protože ty elektrárny představují příčnou bariéru, která brání přirozené migraci ryb a vodních živočichů. Těch negativ je ještě více, já vás tím teď nechci eh, zatěžovat. Ovšem, eh, specifický problém v současné době je tedy porovnávání výhod a přínosů, jakoby těch ekonomických přínosů činnosti malých vodních elektráren a Porovnávat to tedy ve vztahu k dopadům na životní prostředí. Já myslím, že pokud bychom měli skutečně vyřešit efektivitu výroby energie v malých vodními elektrárnami, tak a porovnat to s jejich dopady na životní prostředí, je potřeba mm, specifikovat a ocenit takzvané ekosystémové složky, ekosystémové služby. Tím se rozumí přínosy a užitky, které nabízejí dobře fungující ekosystémy. V rámci Evropské unie se tomuto věnuje pozornost v rámci strategie ochrany biodiverzity do roku 2020. Je to problematika, která není v současnosti úplně rozpracovaná a dokončená a jejich následný dopad na členské státy je tedy e, s určitou časovou prodlevou. Z nedávných jednání vyplynulo, že z pohledu dopadových studií zde eh, je relevantní směrnice pro EIA a rovněž směrnice, která se věnuje strategickému vyhodnocování dopadů, tedy takzvaná SEA směrnice. Ale Kromě toho je také třeba eh, zmínit ještě jednu věc, která už tady zazněla, a to sice musíme vzít v potaz rovněž směrnici vztahující se na vodní hospodářství a potom rovněž směrnici vztahující se na ochranu druhů. Eh, porovnání s těmito směrnicemi tam jakoby vidíme rozpor. V rozporu s nimi je směrnice na podporu používání energie z obnovitelných zdrojů. A zde, tedy v oblasti malých vodních elektráren, se e, střetávají tyto dva evropské pohledy. Já jsem si rovněž dovolila tady zmínit příslušné články slovenské ústavy, které e, představují závazek a které pro veřejného ochránce práv na Slovensku představují základ, kdy může říci, že došlo k ohrožení či porušení základních práv a svobod. Jsou to zejména články 44, 45 na včasné a úpletné informace o stavu životního prostředí a potom také článek 46, velmi často využívaný, a ten se týká soudní a jiné právní ochrany. Pokud jde o situaci na Slovensku z pohledu veřejného ochránce práv, tak mimořádná zpráva týkající se nedostatečného provádění evropského práva nebo jakoby e, snaha vybalancovat tyto dva protichůdné e, zájmy, tedy mít na jedné straně energii z obnovitelných zdrojů a na druhé straně hmm, chránit životní prostředí. Tak, zpráva byla předložena Národní radě v březnu 2017. Zpráva byla založena na průzkumu realizovaném z vlastní iniciativy, protože v té době tam byl nárůst stížností proti postupu orgánů právě při aplikaci EIA, tedy strategických dopadových studií. Prioritně se přeskum zaměřoval na dodržení základních práv a soulad eh, jednání s národní legislativou a na vysokou míru harmonizace s evropským právem. Takže tady šlo i o přeskup souladu s evropskou legislativou. V rámci přeskumu bylo zjištěno, že dochází k základnímu porušování základních práv a svobod, tedy právo na příznivé životní prostředí, právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a také právo na soudní a jinou právní ochranu. To jsou ty články 44 a 46 Evrop- Slovenské ústavy. Porušování principů dobré zprávy mělo systematický charakter opakovaly se stejná pochybení v eh, řadě povolovacích procesů. Ten postup orgánů byl velmi často formalistický, byly tam nekonzistentní rozhodnutí a byly tam různé připomínky. Ty stavby byly často povoleny jenom na základě plnit cíl výroby v oblasti obnovitelných zdrojů a ty environmentální požadavky byly ignorovány. Co považuji v podstatě za alarmující je to, že v naprosté většině případů při posuzování vlivu na životní prostředí chybělo posouzení kumulativních vlivů většího množství vodních elektráren na stejném vodním toku v blízkosti, což je jasný požadavek, který vyplývá ze SEA nebo EA. Příklad, který je podrobně rozebrán ve zprávě, kromě dalších 14, je malá vodní elektrárna v Těkou, což bylo předmětem i řízení o infringementu zahájeného 24. listopadu 2014, před čtyřmi roky. V tomto případě neproběhlo posouzení EIA. Navzdory tomu, že na té stejné řece v blízkosti stojí dvě další malé vodní elektrárny, které kumulativně zhoršují kvalitu vod. A dokonce, a to je specificky významné, to kvalitu ovlivňuje i vypouštění vod z jaderné elektrárny Mochovce. I navzdory tomu EIA nebyla provedena. Územní rozhodnutí padlo 18. října 2010 a stavební rozhodnutí 19. října, čili hned den poté. Veřejnost do toho procesu nebyla zapojena. Jiný příklad, který bych mohla zmínit, třeba i z regionálního výjezdu na místo eh, jako takové, je loni listopadu. Je to malá vodní elektrárna Šálková, která je postavená přímo v obci 20 metrů od rodinných domů, kde kromě těch již zmíněných negativ ti občané jsou zatíženi také nízkofrekvenčními rezonancemi, tedy hlukem, který tato elektrárna produkuje, který ovšem není postižitelný v rámci eh, stávajících norem. Takže závěry, které veřejný ochránce práv eh, v souvislosti se zjištěními předložil dotčeným orgánům veřejné zprávy, byly následující. Nevyhnutnost připravit komplexní strategický materiál na kumulativní dopady malých vodních elektráren. To bylo tedy na strategické úrovni a na úrovni jednotlivých staveb je nevyhnutelné je naprosto nezbytné vzít v potaz ty kumulativní dopady v každém jednotlivém případě a specifický problém je, hmm, že potřeba zajistit transparentnost procesu, je potřeba identifikovat a informovat o tom, které profily na řekách, které mají hydroenergetický potenciál na řeky, jsou ještě k dispozici protože tyto informace v době vypracování zprávy k dispozici nebyly a tudíž celý ten proces byl jakoby uzavřený do činnosti správce toku, což je státní vodohospodářský podnik, to je tedy státní podnik, subjekt ovládaný státem. Respektive byla tam komise vytvořená za účelem vyhodnocení konkrétních žádostí o přidělení eh, profilu. Eh, za eh, specificky významné považuji to, že koncepce hydroenergetického potenciálu, která byla schválená v roce 2011 a která v sobě neobsahuje závazná doporučení ve vztahu ke kumulativním a synergickým vlivům jednotlivých malých vodních elektráren, tak do současné doby není aktualizovaná, není změněná, protože ten návrh, který byl připraven v roce 2016, především z pohledu kumulativních a synergických efektů, byl nedostatečný a byla podána správní žaloba, pokud jde o tento strategický dokument přičemž k dnešnímu dni to řízení není dokončeno. Závěrem bych chtěla ještě říci, že se domnívám, že skutečně e, dokonalé porovnání přínosů z výroby energie z obnovitelných zdrojů a ztrát na hodnotě ekosystému způsobených výstavbou a činností je možné až po jejich reálném porovnání v podobných kategoriích. Jedině poté bude možné uzavřít otázku, zda je energie vyrobená v malých vodních elektrárnách v daném území skutečně zelená. Těchto porovnání se domáhali účastníci většího množství eh, povolovacích procesů, přičemž hm, vypořádání se s jejich námitkami v žádném případě neodpovídalo nárokům, která jsou kladeny na rozhodování veřejné zprávy s ohledem na principy veřejného státu a veřejné zprávy. Pokud bychom měli z tohoto odvodit nějaké poučení pro další legislativní činnost i Evropského parlamentu, tak v zásadě z toho vyplývá, že do budoucna by se ty legislativní akty, které vedou k tomu, že se vyvažují různé zájmy, tak aby jejich vyjadřování hodnoty takových zájmů mohlo být stejné nebo alespoň podobné. Protože pokud tomu tak není, tak v těch procesech se dostáváme do situace, kdy e, v mnoha případech může skutečně jít o rozhodování, které nepovede k vyvážení těch zájmů, protože nebude možné dostatečně kvantifikovat jejich hodnotu a význam a ta situace potom se může vyvinout tak, jako v této případové studii, kterou jsem uvedla. Děkuji mnohokrát za pozornost dávám slovo eh, další řečnici, paní Maja Saxlin, která je eh, zástupkyní ombudsmana za Finsko. Prosím, paní Saxlin, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, poslanci, vážené poslankyně, úloha ombudsmana ve Finsku úlohou ombudsmana je eh, dohlížet na veřejnou zprávu a dohlížet na to, že všichni dodržují zákony a pravidla a že jsou dodržována základní občanská eh, práva. Eh, tím se daří zvyšovat důvěru v veřejnou zprávu a funkční demokracii a podporujeme tím i e, fungování e, parlamentu. Je mi potěšením, že zde dnes mohu vystoupit. A mým cílem dnes je vysvětlit okolnosti, za kterých ve Finsku evropské právo bylo předmětem zájmu. Celá řada petic a podání v oblasti životního prostředí byla podána a tyto, tato podání byla považována za eh, z, z pohledu ombudsmana i komise za situaci, která vedla k řízení o porušení. E, to sam, spočívá tento úkol hlavně na Evropské komisi, ale pro Evropskou komisi to není vždycky jen čistě právní otázka. Má vedle toho ombudsman povinnost zajistit i ochranu základních občanských práv a principů právního státu. Takže to je vlastně stejná věc, byla předmětem našich snah, jako i, jakož i mm, Evropské komise. To byla ta podání v oblasti životního prostředí a nyní uh, konkrétní příklad eh, přístupu k do jídelních vozů přístupu pro osoby na vozíčku. Bylo zjištěno, že žádný takový eh, požadavek eh, těmto provozovatelům vlaků tuto povinnost neukládá a bylo zjištěno ombudsmanem, že se jedná o mm, situaci, kdy jsou vyloučeni, vyloučeny tyto osoby a že tím je omezena i e, e, e, soutěž. Ombudsman se zatím finálně v této věci nevyslovil a proto se snažíme alespoň o to, abychom informovali informovali všechny dotčené a mm, to znamená ti, kteří provozují a nebo vyrábějí tyto vozy, že se tato věc, že je tato věc v řízení. Další příklad se týká Eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci jiného členského státu. V této konkrétní věci se šlo o nájem, eh, pro nájem vozu z jiného členského státu a Evropský soudní dvůr shledal, že došlo k porušení evropského práva v situaci, kdy byla ukládána povinnost odvést daň v plné výši, pokud to auto bylo provozováno v jiném členském státu. Ty dotčené státy byly Nizozemsko a Finsko a e, bylo zjištěno, že fin, kroky na finské straně byly v rozporu se zákonem a ministerstvo bylo vyzváno, aby uvedlo e, finský předpis do souladu s evropskými předpisy. Další příklad se týká zásad právního státu a jejich uplatňování. ze strany státní zprávy. Šlo konkrétně o uznávání eh, odborné kvalifikace a způsobilosti a finský ombudsman eh, zjistil, že eh, finské úřady postupovaly nesprávně, když neuznali určitou kvalifikaci, že tedy shledali, že není třeba ji uznávat, ale přitom opomněli ten obec, tu obecnou zásadu právního státu a opírali, opíral se ombudsman tady o rozhodnutí Evropského soudního dvora, které říká, že je potřeba při aplikaci evropského práva brát v potaz také obecné principy tohoto práva. Můj další příklad se týká vnitrostátních předpisů stěžovatel uvedl, že legislativa, která se ve Finsku připravuje a e, která se týká lovu, tato připravená legislativa podle stěžovatele ne, není v souladu s evropskou legislativou a v této situaci ombudsman eh, shledal, že není možno rozhodnout v situaci, kdy jde o hustotu výskytu eh, některých živočišních druhů a že to je skutečně na vnitrostátním parlamentu. A na Evropském soudním dvoře. A ještě jeden příklad – který se týká ústavních zásad řádné, státní, řádného provádění státní zprávy, tedy eh, a to cestou transparentnosti a rychlých administrativních kroků. To se eh, týká Konkrétně šlo o bezpečnost potravin a stěžovatel se stěžoval na to, že nedostal informace od úřadu pro bezpečnost potravin. Tento úřad odpověděl, že nebylo jasné, nebyla jasnost ve výkladu evropského práva a tudíž ten evropský Eh, úřad eh, se radil s partnerskými úřady v jiném, v jiných státech a také s generálním ředitelstvím komise. Tady šlo zejména o právo na přístup k informacím versus eh, právo na obchodní tajemství a důvěrnost informací. Stěžovatel respektive ombudsman eh, uvedl, že úřad se snažil informace zajistit od jinut, ale že to příliš dlouho trvalo a že úřad měl rozhodnout na vnitrostátní eh, úrovni tak, aby bylo pak možno věc předložit soudu a mm, potom Evropský soudní dvůr by byl musel zaujmout své stanovisko. A poslední příklad se e, týká požadavku e, lojalnosti. šlo o celní řízení a stížnost byla v tom smyslu, že Eh, celní mm, zprávě trvalo dlouho clí dovážené eh, zboží. Ombudsman eh, uzavřel, že státní orgán musí jednat rychle, tak aby zajistil volný pohyb zboží. Volný pohyb zboží bez nějakých průtahů. Pane Eh, předsedo, já mám dvě přání. Jedno přání se týká rozhodovacího procesu v oblasti evropské legislativy, v oblasti sociálního zabezpečení jsem zaznamenovala, že pokud eh, přijímáme rozhodnutí většinově, pak implementujeme implementace evropského práva se stává obtížnější. A to obtížnější zejména v tom, jak dosáhnout při vzájemné důvěry na nějaké, přijat, v nějaké přijatelné míře. A druhé mé přání se týká úřadu veřejného ochránce práv při zavádění GDPR jsme zaznamenali, že nezbytný mechanismus pro monitorování vyžaduje, aby byl monitorován i ombudsman. Podle finské ústavy je ombudsman odpovědný za dohled nad všema na, do, za dohled nad všemi orgány veřejné zprávy, včetně v oblasti ochrany osobních údajů. Takže v budoucnosti, až budete připravovat legislativu eh, k věcem i jako je eh, ochrana údajů. Nezvažujte jenom eh, zvláštní postavení soudu, ale také zvláštní postavení ombudsmana. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď bych dal slovo další řečnici, která je z Portugalska. Je to paní Teresa Anino. Prosím. Děkuji vám, přejem všem krásné odpoledne a nejdříve bych ráda pozdravila všechny zde v sále přítomné a samozřejmě s ohledem na to, kolik je hodin, jak dlouho pracujeme, bych, bych chtěla také pozdravit pana místopředsedu pro výbor pro petice. Děkuji mnohokrát za to, že jste pozvali portugalského ombudsmana na akci, která se věnuje tak závažnému tématu, jak všichni víme, Evropská unie se zakládá na právech tak aby mohla zajistit provádění svých priorit a politik v členských státech. Tento cíl je, důležitý, cíle, cíl je vlastně vytváření silnější unie a proto je samozřejmě naprosto nutné zajistit jednotné provádění unijního práva ve všech členských státech a to samozřejmě závisí na kvalitní legislativě, která bude schopná zajistit efektivnost na úrovni odpovídající aplikace, implementace a naplňování. Nepochybuji o tom, že ze své povahy ombudsmani, které chrání e, práva jsou strategickými aktéry v této výzvě, kterou sdílí jak členské státy, tak Evropská unie jako celek. V Evropské je náš ombudsman je zároveň také národní institucí lidských práv, které je plně v souladu se zásadami z Paříže. V Portugalsku ombudsman má hlavní e, funkci, která spočívá v ochraně a podpoře práv, svobod, záruk a oprávněných zájmů našich občanů. Zajišťuje také neformální cestou spravedlnost a legálnost výkonu veřejné moci. Je důležité věci, že v našem statutu máme jasný hodnot spravedlnosti a hodnotu legálnosti. Jak tady zmiňovali kolegyně, jednu z největších výzvů, které čelí ombudsmanu, je právě zajistit rovnováhu mezi tím, že by mohli jít ještě nad zákon a samozřejmě mezi legálností a možností zasahovat. Já bych řekla, že právě v tomto rámci tedy jakožto garant práv občanů se prohybuje ombudsman, musí chránit eh, o práva a podporovat je. A to je tedy velice důležité. A ombudsman musí tedy sehrát roli strážce práva Unie a zcela specificky strážce hlavních základních práv občanů Evropské unie. Já to říkám proto, protože si myslím, že tady jsou důležité paralely. Ombudsman také sleduje a účastní se v rámci stále eh, vztahu a E, spolupráce, když tam samozřejmě není nějaká funkční či organická provázanost, ale ombudsman vlastně tak prosleduje mandát, který vykonává evropský ombudsman a taková poznámka počtelou. Já si myslím, že je třeba zdůraznit, že v rámci této konference, která se věnuje aplikaci unijního práva, je velice důležitá funkce Evropské obusmanta právě při ochraně a zajištění dobré zprávy institucí, orgánů a organismů Evropské unie a takto se přispívá k vytváření a budování evropského občanství v jeho participativní dimenzi. To se týče role národních ombudsmanů. Ty samozřejmě se věnují zejména národním zprávám a aplikaci národního práva, protože a právě v této oblasti se občané mohou setkat s překážkami při dodržování práva. V tomto kontextu bych ráda ještě stručně se zaměřila na to, jakým způsobem funguje portugalská ombudsmanka, jak se hostí své role. Co se týče šíření eh, informací o instituci a významu základních práv a svobod, to je jedna z hlavních funkcí, a pak samozřejmě šíří informace účelu z instituce jako takového a toho, jakým způsobem může fungovat. Během posledních let eh, instituce ombudsmana eh, chopila holistický přístup, zaměřuje se na komplexní přístup eh, k základním právám, na veškeré možné zásady, pravidla, normy a samozřejmě i na ty, které vyplývají z evropského kontextu. V tomto přístupu Ombudsman volí různé aktivity, konference, kampaně, školící aktivity, zaměřuje se na různé typy občanů a jejich skupin, například síly, bezpečnostní složky, radnice, samozprávné orgány, ale také samozřejmě vzdělávací orgány. My se snažíme hovořit s občany tak, aby nám občané rozuměli. To je také jedna z velkých výzev ombudsmanů eh, jako takových, protože ombudsman je přesně ta instituce, která má mít blízko k občanovi, takže je důležité, aby ji občan chápal, aby ji rozuměl. A samozřejmě musí fungovat i s tím centralizovaným způsobem. To je také jistá výzva. Není možné ovšem naše práci soustředit pouze na velká centra. Ne, musíme se zaměřit i na venkovské a odlehlejší oblasti. Ti musí mít také přístup k nám a k ochraně, kterou poskytujeme. A tady se otevírá velká možnost pro využívání digitálních a elektronických prostředků. Prevence musí být zásadní. Musíme vytvářet povědomí, musíme pracovat na tom, abychom zmenšili takovou ten rozkol, který existuje mezi veřejnou mocí občanů. Musíme podporovat důvěru občanů v instituce, musíme mm, přibližovat občany k legislativě, k normám a zároveň s nimi sdílet důležité hodnoty musíme se zaměřit na le- kvalitní legislativu, ale to se neomezuje pouze na ten vlastní akt vytváření legislativy, pokynů či směrnic. Tady je zásadní právě ta oblast implementace, kde musíme zajistit správné šíření legislativy, ale také šíření veškerých znalostí a poznatků o legislativě. A to není pouze nějaký retorický úkol, to je skutečně uh, reálný úkol, kde musíme konat. Pravda je, že eh, portugalská ombudsmanka mm, je v relativním tlaku, co se týče eh, počtu snížení. Stížnosti nemáme přesný eh, přesné údaje o počtu stěžovatelů, kdy se stěžovatel mohla přímo na evropská práva či na listinu práv. Běžně, když se nějaký stížnost týká listiny či základních práv, tak občané spíš se opírají o naše portugalskou ústavu, která samozřejmě zakotuje celou řadu ústavních zásad a široký katalog eh, základních práv. Eh, Kurzman ovšem není pouze na argumenty, které předkládá sám stěžovatel ve své stížnosti a vždy má možnost vlastně se obrátit i na unijní právo, pokud má pocit, že je vhodné a aplikovatelného při, aplikovatelné při ochraně zájmu právě tohoto občana stěžovatele. A tak to právě postupujeme. Měli jsme tam různé kontexty a samozřejmě i různé výsledky. Vždy jsme přistupovali k celé věci pedagogickým způsobem, snažíme se vždy zajišťovat jednotnou aplikaci práva a primát unijního práva. Příklady, například diskriminace kvůli věku v zaměstnání, v profesní činnosti. E, to je případ, který jsme se zabývali, zejména se týkalo maximálního věku pro zahájení výkonu jistých profesí, anebo v rozdílech k přechodu k situaci disponability, zde je také limit věku, týkalo se to v tomto konkrétním případě diplomatů. Právo Unie a jurisdikce ESD, což je velice důležité v této oblasti, v těchto otázkách měly velikou váhu a tak přispěli k různým rozhodnutím, které nakonec, eh, pokud to jak si schrnu, eh, a priori vedli k tomu, že ten cíl, který zde byl, eh, těchto norem, které jsme zkoumali, byl legitimní, ale přesto ombudsman vyzval členy vlády, kterých se to týká, který tehdy se to týkalo diplomů, aby zvážili zda by nemohli nějak nalézt nějaké řešení, které by více přispělo k rovnosti zacházení proskoumat určité limity věku, aby tam nebyly zbytečné nějaké limity a tímto způsobem eh, zajistit jasný režim základních práv všem. A samozřejmě jsme hovořili o tom, že je třeba to eh, neustále kontrolovat. Dále další případ, ten se týkal změny legislativy, která právě vyplývala z unijního práva a tady šlo o situaci inverzní, obrácené diskriminace, která se také stává, jak všichni víme, když například členský stát eh, vlastně své vlastní občany diskriminuje vůči občanům států jiných eh, členských států Evropské unie. Konkrétně se Jednalo o případ, který již byl opraven, eh, změny zákona, kde inženýři, kteří měli určitou vzdělání, které získali v Portugalsku, nemohli i nadále vykonávat svou profesi v oblasti architektury, i když vlastně dříve měli povolení tuto profesi vykonávat. A eh, najednou nemohli, ale na základě Evropské směrnice jsme jim zajistili, aby mohli své povolání vykonávat i dále. Co se týče správné transpozice směr, tady jsme měli také jednu eh, stížnost, která vedla k legislativní změně. Ta se bylo důležité jak pro vnitřní trh, tak pro bezpečnost dětí. Týkalo se to um, regulace bezpečnostní požadavků pro dětská hřiště. Tehdy ombudsman, eh, jak si poukázal eh, zákonodárce na to, že Eh, národní, na národní eh, úrovni je to řešeno nesprávným způsobem, špatným způsobem, že eh, tady není jasně zaručena bezpečnost dětí. A pak tam byly určité technické požadavky, které právě vyplývaly ze směrnice a náš zákonodárce musel potom oznámit komisi, jakým způsobem chce zajistit efektivnost pravidel, které zavedl. A na závěr, tady budu hovořit o jiném typu stížností, kde ombudsman rovněž dokázal sehrát základní roli a velice pedagogickou roli. Tady jsme vlastně vysvětlili a odůvodnili důvod a důležitost určitých zákonů, které právě byly výsledkem transpozice evropských směrnic. A dokázalo se nám tedy, podařilo se nám vysvětlit důležitost těchto zákonů našim občanům, což bylo velice zásadní. My jsme tady o tom už dlouho hovořili. Často se to týká případů, které se týkají práva v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v oblasti znečištění ovzduší. Například ne zřídka občané jsou proti omezujícím opatřením v oblasti e, aut, které se pak e, mohou omezeným způsobem pohybovat v centru měst. Ale toto je velice zásadní věc. Tady musíme občanami vysvětlit, jak důležité něco takového je, jak to přispívá k ochraně občanů jak velký dopad to má na životní prostředí a jak zásadní hodnotu má zdravé životní prostředí a jak zdravé životní prostředí je souvisí například se zásadou udržitelného rozvoje, protože občan to nevždy takto jasně vnímá. Abych to uzavřela, myslím si, že se všichni shodneme na tom, že dobré unijní právo závisí na dobré národní implementaci. Unijní právo je čím dál tím vůdce více. A myslím si, že my jako obmocmané bychom měli mít dobré požadavky na unijní právo a také na listinu základních práv práv. Měli bychom tedy eh, nebýt pouze ombudsmani, u nás pod Dugalsky to tak je. My jsme také Národní instituce pro lidská práva a také mechanismus národní, který zaručuje dodržování umluvy proti mučení. A my bychom se vždy měli zaměřovat na výhody a nedostatky systému a uvědomit si, že je třeba centralizovat a efektivním způsobem transponovat unijní právo do vnitrostátních předpisů. A já mohu říci, že my bychom měli toto kontrolovat, musíme mít vždy před očima ještě lepší, efektivnější systém, který bude lépe chránit základní práva a nastolit více rovnosti v oblasti práv a občanů, ochrany občanů. A Samozřejmě je důležité, aby v Evropské unii ta e, situace byla srovnatelná mezi různými členskými státy a tady je před námi ještě velice dlouhá práce, ať se to týče, týká podpory práva, a je, ať, či ať se to týká ochrany občanů. Je třeba si os, vyměňovat osvědčené postupy, je třeba více kontroly, už to se padlo. Je důležité, abychom si byli vědomi toho, jak důležité jsou údaje, protože to je zásadní krok pro to, abychom mohli mít veřejné kvalitní politiky. Děkuji mnohokrát. Obrigado. Thank you very much. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji za tuto vynikající prezentaci a teď, dámy a pánové, bych chtěl otevřít naši diskusi. Mám tady prvního přihlášeného z Polského senátu, je to pan Robert Mamatov, takže máte slovo. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, děkuji mnohokrát. Vážený pane předsedo, Silvia uh, Spurek zde není, takže nebudu mluvit o tom, co říkala. Eh, chci říci, že v Polském senátu máme výbor pro eh, lidská práva k němuž může jakýkoliv polský občan podat eh, petici nebo podat stížnost, pokud eh, má pocit, že jsou porušena jeho práva. Každý může podat takovou petici, může to být jednotlivec nebo skupina občanů. Eh, témata se týkají svobody vyznání, ochrany zdraví, fungování národní eh, pokladny, fungování policie, armády, nebo práva na združování, právo schromažďování, svoboda tisku, reklama v televizi, práva spotřebitelů, lidská práva a právní řád, přičemž petiční výbor často tyto petice přijímá a i často vyzývá ke změně e, práva. Ten výbor velmi dobře spolupracuje s polským ombudsmanem Ten výbor má svoji úlohu a ombudsman má zase svoji úlohu a spolupráce je dobrý způsob, jak dosáhnout důležitých výsledků. Na ombudsmana se velmi často napřímo obracejí různí lidé s problematikou, která se jich osobně dotýká. Ombudsman často společně reaguje Eh, s výborem pro lidská práva, protože výbor může učinit legislativní kroky. Ombudsman často navrhuje změnu legislativy a my jsme schopni učinit příslušné kroky. Nicméně ta spolupráce není vždycky taková, jakou bychom si přáli a my se často snažíme o její vylepšení. Jako předseda výboru pro lidská práva a petice chci říci, že instituce ombudsmana je naprosto zásadní a ombudsman sehrává zásadní úlohu při ochraně lidských práv. Potom ještě několik slov k e, problematice Bělovižského lesa. Jak e, tady o tom hovořila portugalská ombudsmanka, je důležité, aby se se všemi zacházelo stejně. Němci mají stejný problém a nikoho neznepokuje to, co se děje v Německu. A přitom my jsme byli atakováni. My jsme se stáhli s ohledem na intervenci EU. My akceptujeme rozhodnutí EU, ale jenom chci říct, že se všemi by se mělo zacházet rovným způsobem. Děkuji, pan Marias. Děkuji pane předsedo, nejdříve bych chtěl poblahopřát našemu výboru a kolegům z národních parlamentů a také všem, kteří se zúčastnili této akce. Mnohé velké části této akce jsem naslouchala ve své kanceláři přes internet, kde jsem měla příliš mnoho práce, ale nyní se mi podařilo vyhradit trochu času, až jsem zde. Rád bych se vrátil k tématu práva občanů. I poslanci jsou ovšem občané. A jak to vypadá zprávy poslanců? Evropští poslanci mají zcela konkrétní práva a někdy to nevždy souhlasí s tím, jak jsou prezentována v masmédiích. Já už jsem o tom hovořil také na plénu parlamentu, na petičním výboru a opakují to i zde dnes. Neboť dnes je zde zastoupeno mnoho poslanců z různých národních parlamentů. Momentálně je tomu tak, že například o Řecku neexistují žádné objektivní informace. U nás v masmediích nemáme skutečný pluralismus a také neexistují informace, které by dobrým způsobem informovaly o práci evropských poslanců. Například eh, frakce EKR je třetí největší frakce a když se podíváme na to, jaké informace šíří kancelář Evropského parlamentu v Atenách, eh, v anglicky, v angličtině dokonce. Když se podívám na to, co oni říkají o naší práci, tak tam vůbec není žádná zmínka o politické skupině EKR, jako kdybychom vůbec neexistovali. Přitom jsme třetí největší parlamentní politická skupina. Nemáme vůbec právo na to, aby náš hlas zazněl například v Řecku v národní televizi. Národní televize Řecka odjíždí do Bruselu, do Štrasburku, využívají její zaměstnanci zde veškerá zařízení, studio Evropského parlamentu, ale o nás eh, ta televize téměř vůbec neinformuje. A pak tak soukromé televizní stanice, tam jsme přímo vypadli, téměř nás vypli. A já se ptám, jak vůbec můžeme eh, kandidovat do příštích evropských voleb? Jak můžeme sdělovat naše poštelství, když neexistuje vůbec žádný pluralismus v mass médiích? když celá léta nás naprosto přehlíží. Možná někdy nakonec úplně dostaneme velice malý prostor, ale čtyři a půl roku během celého období tohoto mandátu jsme vůbec neměli žádnou možnost na to, aby zazněl náš hlas. A jistě víte, milí kolegové, že z těch 751 poslanců, já jsem jeden z nich, kteří se velmi často hlásí o slovo. Tedy kdybych tu možnost měl, já bych rád hovořil i v řecké televizi, ale tento prostor nedostanu. Mohl bych vám ukázat veškeré ty informační dokumenty v řečtině či angličtině a tam byste viděli, jak nevyvážené je to zpravodajství, kdo se dostane ke slovu a kdo ne a že my jsme naprosto vyloučeni. Já se tedy ptám, můžeme v této situaci hovořit o Eh, proporčním zastoupením ve volební kampani eh, do evropských voleb, když se o nás vůbec nehovoří v národní televizi. Jak se mohu domoci svého práva? Mám se obrátit na evropskou ombudsmanku či na petiční výbor v Evropském parlamentu? Mám se obrátit na komisi, kdo udělal něco pro mě? Kdo bude hájit má práva? Zejména během příštích pěti měsíců bych byl rád, kdyby můj hlas byl slyšet. Děkuji. Děkuji. Příští řečník je pan Jose Abera ze Španělska. Gracias, eh, señor presidente, señoras y señores. Eh, Děkuji, dámy a pánové. Ve Španělsku je situace eh, obdobná té situaci, která zde byla popsána v Portugalsku protože Úřad ombudsmana spadá přímo pod španělský parlament a je tady eh, eh, vklad obou komor. A je to tedy smíšený výbor eh, Senátu a dolní sněmovny který dohlíží a stejně jako bylo řečeno o Portugalskou, úřad ombudsmana je uh, Eh, u nás eh, ten úřad, který eh, dohlíží na uplatňování zákazu mučení každých šest měsíců, nejpozději nejméně však jednou za rok, předkládá ombudsman zprávu tomu výboru parlamentu a poslanci a senátoři v tom příslušném výboru. Eh, tito eh, poslanci eh, mohou doporučovat věci, ale mohou také posvětit vyšetřování nebo šetření ve věcech, které ombudsman volí ze své iniciativy. Eh, náš eh, dohled nad úřadem ombudsmana. Byl v minulosti zejména v oblastech, eh, které se týkaly nelegální migrace, počtu, eh, velkého počtu nedoprovázených nezletilých. Jich Španělska má tento problém a vznikají z toho konflikty. Eh, konflikty. Když se podíváme na to, jakým způsobem ty eh, úřady takové situace řeší. Je jasné, že parlamenty eh, hrají úlohu eh, ve vztahu k úřadům ombudsmana, ale je eh, zajímavé také, jakým způsobem jsou ty stížnosti vedeny ještě jinými kanály. Děkuji. Prosím, pan Jaroslav Valesa, děkuji. Mě inspirovalo to, že se eh, přihlásil pan Marias, který hovořil o pluralismu a nepřísmo, nemožnosti dostat se do eh, médií. Příklad z mé země. Vládnoucí strana hovoří o dialogu, kompromisech, vůli hledat tento kompromis ve veřejné sféře, ale přitom je velmi obtížné skutečný eh, dialog vést a dosáhnout skutečného kompromisu, když ten dialog běží jenom mezi eh, eh, nimi. A to je také zastoupení eh, par- polského parlamentu. Dnes eh, jsou tady čtyři poslanci z eh, vládnoucí strany, ani jeden z opoziční strany. K tomu se nebudu nějak vyjadřovat, nechám tuto myšlenku zde zaznít a uvažte sami, zda to je situace, která je udržitelná, která je správná. Způsob, jakým eh, vládnoucí eh, strana zcela kontrovládá eh, násilím, silou ten, ten dialog a posílá pouze své zástupce, neodráží tady složení celého polského parlamentu. Děkuji. Pan eh, Lamberton, poslanec eh, Evropského parlamentu, prosím. Děkuji. Já jsem se chtěl stručně vyjádřit, abych mohl poděkovat všem, kteří dnes vystoupili a zejména zástupcům národních ombudsmanů. Já velice si ocekuji jejich svědectví, nebo jejich slova byla velice konkrétní, slova, konkrétně hovořili o své práci, jakou bilanci bychom tedy měli mít dnes. Já si myslím, z toho, co jsem slyšel, že ombudsmani mají omezenou možnost konání, protože se mohou omezit spíše na nějaké vnímání či přesvědčování, nemohou přijímat nějaká rozhodnutí. To znamená, že nemohou být stoprocentně úspěšní, ale v zásadě si myslím, že jejich role je velice efektivní, také proto, že tady prosazují aplikaci národního práva také evropského práva Například ve Francii ombudsman eh, je velice efektivní, co se týče práv a jejich podporování. Já musím říci, a to je, to řečníci to taky takto popisovali, že zdá se, že jsem pochopen, že ombudsman je velice efektivní v Portugalsku, Finku a na Slovensku. Jistě mají tam jistě a obtížila mám dojem, že přese přešlo, dospívají k výsledkům. A jejich vystoupení byla velice vyvážená, tak to já jsem to pochopil ale jsem poněkud překvapen, musím to říct, z toho, co řekl polský zástupce ombudsmana, který bohužel odešel, neboť on eh, měl velice pesimistické vystoupení. A já si myslím, že nám tady dal takový asi trošku zkreslený obrázek své akci, protože jeho prezentace se eh, odvolává pouze na dva příklady, které byly v Evropě velice mediatizovány. Jedna se týkala velice cílkového tématu, to byla migrace. Musím říct, že není až tak ohromující, že ombudsman stroskotá, že nemůže prostě uh, donutit stát, aby respektoval evropské právo v oblasti imigrace. To si myslím je jasné, protože je to také otázka svrchovanosti. A co to je svrchovanost? Eh, připomenu vám stručně, že definice, je to vlastně celý soubor kompetencí, které prostě takto nemůžeme převést na nějaký supranacionální orgán prostřednictvím rozhodnutí soudu. Svrchovanost je něco jiného, tak jak o tom hovoří vyhlásně německý filozof Karl Schmidt. Svrchovanost spočívá v tom, že někdo si může rozhodovat o výjimkách, že může něco odmítnout v jistý okamžik, že může odmítnout, že půjde podle práva v případě, že právo vlastně ohrozuje e, základní zájem státu a to si myslím přesně padne na tento polský případ. Není prostě, aby možné, aby Evropská unie nutila Polsko přijímat migranty na základě Junckerového plánu a proto oni vlastně použili tuto speciální metaprávní konstrukci svrchovanosti. A samozřejmě tady není možné, aby ombudsman je nutil k tomu, aby takto nečinili. To je tedy takové mé heslo, můj názor. Děkuji vám. Děkuji, děkuji mnohokrát. Hlásí se ještě někdo další s nějakou poznámkou či otázkou? Pokud tomu tak není, tak já myslím, že je čas ukončit naše dnešní setkání. Děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji všem našim řečníkům, děkuji všem účastníkům této důležité akce. Já myslím, že to byla velmi potřebná a užitečná platforma, bude dobré v ní pokračovat a naše eh, sdělení, náš závěr je, že nejsme spokojeni eh, se stavem věcí. Je to společná výzva pro národní instituce i pro evropské instituce. Děkuji mnohokrát, přeji vám hezký večer a bezpečný návrat do vašich destinací.